Drazí kolegové, po tomto přerušení vám doporučuji, abychom se opět vrátili k našemu jednání. Et je vous propose euh, d'en venir... Navrhuji, abychom, jak jsme se domluvili, jednali o bodu 19. Tento bod by nám měl umožnit hovořit o pracovním programu během roku 2010 těch čtyř agentur, které spadají tak trochu do naší odpovědnosti. Jsou to agentury, které mm, mají velkou interaktivitu s naším výborem. Je to Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek a celá nová Evropská nadace odborného vzdělávání dámy a pánové, ředitelé těchto čtyř agentur. Musím říct, že jsme měli příležitost včera, kdy jsme si vyměňovali naše názory poprvé na absolutorium za rok 2009. Jsme měli příležitost právě hovořit o těchto agenturách. Měli jsme zde zpravodajku z našeho výboru za EPP, která právě hovořila o situaci těchto čtyř agentur, ne specificky uh, v rámci jednotlivých agentur, ale celkově v rámci jednotlivých připomínek, které byly mm, předány napříč ze strany účetního dvora na adresu těchto evropských agentur. Víme, že tento model pravděpodobně se bude rozvíjet v budoucnosti na evropské úrovni a vzhledem k tomu, že nyní v Evropském parlamentu eh, vyjednáváme vytvoření tří nových agentur, které se budou nazývat úřad, orgán, ale budou vlastně mít podobný typ statutu. Já se dovolávám tedy našeho jednání, které jsme měli včera, proto abyste o tom věděli a případně, pokud to budete považovat za nutné, ve vaší prezentaci nebo při odpovědích na otázkách byste mohli využít této příležitosti a buď konkrétně nebo celkově zareagovat na ty připomínky, které vyjádřil účetní dvůr, protože to je jeden z aspektů, o kterém bychom měli dnes odpoledne hovořit. Není to tedy jediný aspekt. Budeme samozřejmě hovořit o podstatě vašich aktivit a o vašem pracovním plánu. O to se budeme zajímat především. Já bych vám navrhla, abychom nejdříve měli celkovou prezentaci a pak budeme mít diskuzi s našimi kolegy, kteří jsou zde. Budu velmi ukázněná, takže budeme postupovat podle toho pořadí, které mi bylo navrženo. A nejdříve dám slovo zástupci Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci. Takže slovo má pan Jurka Takala a požádáme ho, aby přece jenom nepřekročil dvouhodinový referát. Takže máte slovo. Merci, madame. It will be here again. And... Děkuji paní předsedkyně, jsem velice rád, že se s vámi opět vidím. Myslím, že všechny podklady máte před sebou, takže nechci opakovat to, co tam máte. Také jsem si ani nepři, nepři, nepřipravil žádnou PowerPointovou prezentaci, ale tedy nemám jí, nebudu ji zde promítat, ale máte ji také ve svých podkladech. Dostanete ji tištěnou. Chci však zdůraznit některé hlavní cíle, které byly pro rok 2009 a pro rok 2010, někdy se překrývají, protože ty cíle z roku 2009 pokračují ještě pro rok 2010. Všichni víme, že pracovní podmínky a ochrana bezpečnosti a zdraví při práci eh, je možné ošetřit právními předpisy, ale není to všechno. Je to sice ta základní část, ale nestačí. Ta hlavní odpovědnost je na parlamentu, na radě, na komisi. A také samozřejmě na jednotlivých členských státech, aby toto prováděli v práci, eh, v praxi. Také zde hovoříme o zvláštním rámci. Hovořili jsme také o úloze Mezinárodní organizace práce. A velice rád jsem slyšel, že Evropská unie teď může na základě nové Lisabonské smlouvy ratifikovat úmluvu OSN. Čili nejpr- nejprve bych chtěla navrhnout, abychom se e, rozhodli ratifikovat ty, nej, ty nejnovější úmluvy OSN, které se týkají bezpečnosti při práci. To je číslo 185. Já sám jsem pro tuto organizaci pracoval a proto bych chtěl také eh, tomuto eh, parlamentu a eh, agentuře toto předat jako určité dědictví té práce, kterou jsem se také věnoval. Naše bilbajská agentura se snaží posílit komunikaci a osvětu, která se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Myslím, že asi naše kampaně znáte. Chtěl bych určitě zdůraznit právě ty kampaně. Kampaně jsou nesmírně důležité k tomu, aby se všechny ty směrnice a právní předpisy dostaly do praxe. Jinak eh, z toho nic nebude fungovat. Mm, ku příkladu, během poslední kampaně jsme uspořádali summit, kterého se, kterého se zúčastnilo asi 500 lidí, také tam byl pan Korbáčo, byli tam také zástupci švédského předsednictví, účastnilo se ho také e, vláda Baskická a také jsme hovořili nebo dokončovali jsme také aktivity, které se týkaly hodnocení rizik. Celá ta akce měla velkou publicitu a účastnili se jí i také um, velký počet aktivistů z, z různých e, států Evropské unie. Chci také zdůraznit, že Eh, na tom samitu jsme zdůrazňovali, že každý den umírá 450 lidí právě kvůli eh, různým úrazům eh, při práci. Máme zde také agenturu pro bezpečnost civilního letectví, která uvádí také velká čísla 200 lidí za rok a ta agentura je mnohem větší. Nás je asi jenom 65 a máme tedy omezené prostředky. Myslím si, že také nás všichni se bojíme že eh, někdy třeba zemřeme, až poletíme letadlem, ale neuvědomujeme si, že mnohem větší rizika jsou při běžné práci. Jsou tam jednak eh, rizika různých okamžitých úrazů, ale také různá rizika dlouhodobých dopadů na zdravotní stav. Eh, kaž, třetina lidí ve, třetí, třetina lidí ve Švédsku, tři, kolem tři, 30%, je v pracovní neschopnosti a to také souvisí s tím, že se zvyšuje nezaměstnanost. Chci zdůraznit toto číslo. Každý třetí člověk eh, je v pracovní neschopnosti a toto mohlo být zlepšeno, eh, kdyby firma více dbala na ochranu a bezpečnost při práci. Budeme se soustředit na otázky údržby a všech otázek, které s tím souvisí. Udržba by měla být bezpečná a měla by se týkat, tedy je to udržba, která se týká všech eh, sektorů ekonomiky. Také bych chtěl ještě zdůraznit eh, to eh, důsledky posouzení rizik. Máme zde různé internetové nebo online nástroje pro posouzení rizik. Možná jste také slyšeli o Stojbrově komisi, která se snaží snižovat administrativní zátěže, zejména pro malé a střední podniky. My jsme také se podíleli na tom, jak toto vyřešit. Je zde e, povinnost provádět e, hodnocení rizik a my jsme ale navrhli jednodušší metodu pro malé a střední podniky, aby mohli provádět hodnocení rizik e, přes internet a nebo i třeba přes telefon aby si tyto firmy nemusely najímat drahé konzultační firmy. Pokud využijí naši metodu, tak jim na to stačí třeba hodina nebo dvě hodiny. To je jeden z našich návrhů. A také myslím, že pro některé skupiny v parlamentu to může být trošku e, obtížné, ale my si myslíme, že je lepší eh, postupovat tímto způsobem, i když je to třeba v menším měřítku. Eh, nizozemská vláda také během tripartitního dialogu představila eh, dohodu, na které se dohodly, eh, teda, na které se dohodla tripartita a dohodli se do této aktivity vložit asi 5 milionů. My bychom chtěli tuto aktivitu rozšířit i na další země, ale ten eh, počet, eh, ten prostředek je omezený, když to porovnáme, kolik financí na to chce vynaložit Nizozemsko. Chceme eh, o tom ještě dále přemýšlet. A třetí prvek to je zejména sledování nových a nově se, objejíc, obví, nově se objevujících rizik. Chceme toto eh, dále zkoumat a také budeme informovat Evropský parlament o nejnovějších důsledcích, o nejnovějších výsledcích, o tom, jaká nová rizika se objevují v malých a středních podnicích. Zejména to jsou tedy eh, různá nová rizika, například pokud se podíváme, proč dnes eh, lidé odcházejí třeba do invalidního důchodu, tak dovolte mi příklad. V mé zemi, ve Finsku, je asi 18 lidí, kteří odcházejí do předčasného důchodu, 46 žen, žen um, má pr- problémy, které souvisí s psychosociálními problémy a také s muskuloskeletálními poruchami. To jsou tedy nyní dva, dvě hlavní rizika, zejména pokud se podíváme um, na dopady na dlouhodobé zdravotní na dlouhodobý zdravotní stav. A ještě chci na závěr říci něco ke strategii 2020. Domnívám se, že musí také eh, zdůrazňovat nezaměst, eh, pardon, zaměstnanost, ale ne jakoukoliv zaměstnanost. Je nutné usilovat o kvalitní práci, o kvalitní pracovní místa, která budou bezpečná, která také e, budou e, chránit e, zdraví, protože z toho nesmí potom být tak velký počet různých pracovních urazů a chorob z povolání, jako je nyní. Nemělo by to být pouze určité východisko z krize. A ještě co se týče ratifikace umluvy, o které jsem mluvil, tak myslím, že bychom s tím měli začít co nejdříve. Děkuji za pozornost. Děkuji za toto vyčerpávající prezentaci vaší práce a aniž bych dále čekala, tak dám slovo paní Alianě Bulgarelli z Evropského centra pro zlepšení podmínek, eh, pracovních podmínek a pak budeme dále pokračovat. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem opravdu ráda, že tady s vámi mohu opět být v letošním roce a mohu vám říct pár slov o tom, jak jsme si vedli v roce 2009 a jaké máme plány na letošní rok. Nejprve dovolte takové prohlášení. My se domníváme, že přeškolování, další e, odborná příprava a příprava e, pracovníků na to, aby se vymanili z krize a připravili na pracovní příležitosti zítřka, je jedním z největších problémů, jednou z největších výzev. E, tyto otázky byly v samém centru Lisabonské strategie, strategie zaměstnanosti a, jak víte, jsou také e, v centru dokumentu Evropské komise ohledně strategie 2020. Hospodářská krize ještě více zdůraznila eh, nutnost získávání dalších znalostí a dovedností eh, naše organizace ve spolupráci s švédským předsednictvím a Evropskou komisí provedla šetření v členských státech Unie v loňském roce a eh, toto šetření prokázalo, že angažovanost vlád ponechat lidi v práci je klíčová, klíčovým parametrem. E, zjistili jsme, že hlavní e, úspěch členských států při stimulaci hospodářského oživení e, spočíval například v kombinaci pracovních příležitostí na dobu určitou s dalším školením a odbornou přípravou jako nová agentura, která se zabývá Eh, rozvojem celoživotního vzdělávání a eh, odborné přípravy, eh, tak jsme si vytvořili pro střednědobý horizont jednu prioritu, snažit se prognózovat hlavní trendy v těch, v těch oblastech, které jsou předmětem našeho zájmu. A jak asi víte, v posledních letech jsme se stali klíčovým zdrojem informací e, právě v této oblasti na celoevropské úrovni prognozujeme nové dovednosti, nové znalosti pro nové pracovní příležitosti a byly tyto informace také základem celé řady konzultací v průběhu roku 2009 a základem materiálu komise. 4. února 2010 eh, předložíme eh, při společném jednání z DG zaměstnanost a DG naše prognózy na rok 2010 a chtěla bych využít této příležitosti. Teď tady eh, pana eh, Oliho Kristensena nevidím, ale chtěla bych mu poděkovat za to, že také eh, on přispěl k zorganizování společní iniciativy, která se bude konat zde 2. března a bude se týkat právě získávání nových znalostí a dovodností tváří v tvář krizi to bude zase další příležitost si o všech těchto věcech promluvit s vámi do větší hloubky a slyšet vaše příspěvky. Takže Nejprve dovolte pár slov k naší nové prognoze a pak se dostaneme k dalším tématům. E, do roku 2020 očekáváme nějakých 80 milionů nových pracovních příležitostí a nejzajímavější jsou zde trendy, protože e, požadavky půjdou samozřejmě nejprve eh, směrem k těm eh, lidem, kteří budou mít eh, mnohem vyšší formální vzdělání, ale také budou mít osvojeny ty zcela nové žádoucí znalosti a dovednosti. K tomu se ještě budeme mít příležitosti vrátit. Co se týče požadavků, tak co do znalostí a dovedností, tak to znamená, že Evropa bude muset hodně investovat a nejenom do mladých, ale také do stárnoucích e, e, pracovníků. Chci říct, že v tomto směru se odehrává v Evropě celá řada věcí. Můžeme říct, že politika jejímž cílem je vytvořit ze vzdělávání a e, odborné přípravy flexibilnější a otevřenější záležitost, je velmi různorodá jde e, také o to, že celoživotní vzdělávání se výrazně rozvinulo a doufám, že jsme i my k tomu e, přispěli. E, jaké jsou naše druhé priority ve střednědobém horizontu? chceme poskytovat důkazy pro ty, kteří tvoří rozhodnutí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na evropské úrovni. Chci tady připomenout, že na základě požadavku Rady a komise eh, monitorujeme pokrok každé dva roky v členských státech co do implementace Eh, odsouhlasených eh, politik v této oblasti. A za belgického předsednictví v Brugách v prosinci se v letošním roce eh, bude hodnotit celý ten kodaňský proces, což je proces posílené spolupráce právě v celoživotním vzdělávání. Takže to bude předmětem naší diskuze v Brugách v prosinci. Předchozí zpráva se jmenovala Kontinuita, konsolidace a změna. A nejenom, že se o tom hodně diskutovalo, ale také to vlastně byl základ eh, priorit, o kterých se rozhodovalo v prosinci 2008 na další období až do roku 2010 v členských státech. Chtěla bych zmínit ještě jednu věc, rozvoj společných evropských nástrojů které se týkají prakticky všech aspektů reformy vzdělávání a odborné přípravy. Jde o to aktivovat evropskou spolupráci v této oblasti. Chci tady připomenout Evropský kvalifikační rámec, o něm bylo rozhodnuto již v roce 2008 a naše organizace výrazně přispěla k vytvoření E, nejenom tohoto nástroje, ale všech ostatních evropských nástrojů. A to od samého vzniku přes e, přijetí až k e, prosazování. A v tomto směru je také důležitá, důležité doporučení Rady ECMET ohledně co, uznávání eh, vzájemných eh, stupňů vzdělanosti a pak je tady také ten společný referenční rámec, eh, kvalifikační rámec a ten se vztahuje na všechny členské státy. A my se také podílíme na striktní implementaci, monitorování implementace všech těchto nástrojů. Některé naše, eh, některé naše aktivity už jsou z roku 2005. Mohu říct, že eh, v roce 2009 jak 7 milionů evropských občanů se dívalo na naše webové stránky a 2 a 2,5 e, milionů e, kurikulí e, bylo vlastně staženo a využíváno. To se stává naprosto běžnou praxí a nejenom v Evropě. Chci připomenout, že jsme to my, kdo jsme tento nástroj vytvořili a rozvíjí, kdo ho dále rozvíjí. Chceme postoupit dál v implementace evropských nástrojů, které podporují mobilitu při vzdělávání a chceme také eh, rozvíjet eh, politiku a přispívat k ní. Eh, nechci hovořit o všem, co jsme realizovali. Vy jste dostali náš dokument, náš program, takže to přeskočím. Ale chtěla bych tady připomenout ještě jednu věc. Eh, v roce 2010 bude hlavním poselstvím implementace evropského kvalifikačního rámce a e, nástrojů eh, e-learning a zlepšování vzdělanostní politiky. My eh, všechno toto realizujeme v velmi těsné spolupráci se všemi eh, zúčastněnými stranami, s Evropskou komisí, s členskými státy, s vámi a se sociálními partnery. A tady bych chtěla připomenout jednu věc, kterou jste také vy zdůraznila. My to činíme eh, i s našimi sesterskými agenturami Eh, ta spolupráce je velice silná obecně, ale my máme dokonce velmi jasně formulované dohody a společné aktivity s Eurofam a eh, v roce 2009 eh, s Eurofam jsme provedli velmi důležitý výzkum o odborné přípravě v rámci pracovně právních vztahů a kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv. A teď zahajujeme velmi silnou spolupráci e, s agenturou pro rovnost e, v oblasti e, genderu a tak dále a tak podobně. Chci ještě připomenout, že my ve své práci vycházíme z velmi přesně definovaných politik. Máme tady před sebou návrh vnějšího hodnocení eh, decentralizovaných agentur Evropské unie. To je studie, kterou si eh, objednal parlament. Během dvou dnů by měla být publikována. Je tady řečeno, že kvalita je výrazně eh, známá. Tato agentura poskytuje velmi cenou přidanou hodnotu jak na úrovni Evropské unie, tak obecně. Musím říct, že takovéto prohlášení na to jsme opravdu pyšní. Abychom zajistili efektivitu a význam naší agentury, eh, tak eh, máme vlastně rozpočtování založené na eh, počtu aktivit a také máme zavedený systém, který měří výkon a musím říct, že jsme plně implementovali všechna doporučení e, účetního dvora ohledně rozvoje tzv. chytrých ukazatelů, smart indicators, a také e, v oblasti politiky personální máme jasně stanovené cíle. Takže naším přáním do budoucna je nejenom jasně eh, být schopni vyčíslit, eh, změřit eh, naší efektivitu, ale také dosah naší práce. Mám tady několik dalších informací o našich ukazatelích, ale času není mnoho, takže to nechám stranou. Každopádně budu E, také schopna vám tyto informace poskytnout v písemné podobě. E, ještě dál se budeme snažit e, zlepšovat naší administrativní praxi, tak jak nám to také doporučil účetní dvůr ve své zprávě z roku 2008 tam byly určité nedostatky, ale tentokrát již tomu tak nebude. A napravit chyby se nám podařilo právě díky e, důraznému monitoringu. Brzy bude k dispozici takzvaná vnější e, zpráva, e, vnější zpráva o hodnocení, kde bude řečeno, že jsme Eh, uspěli především díky detailnímu plánování a monitorování, což si vyžaduje hodně velké množství práce ex ante a umožňuje následně eh, zjednodušit implementaci. Eh, měsíční monitorování zlepšilo vnitřní efektivitu tím, že se rychleji detekují problémy a také rychleji hledá řešení. Takže asi tolik v tuto chvíli. E, děkuji vám za pozornost a e, jste kdykoliv vítáni nás v Soluni navštívit, jak paní předsedkyně, tak vy všichni. Těším se na náš společný seminář 2. března a na další, další spolupráci. Děkuji za všechny tyto informace, za návrh, e, konkrétní návrhy spolupráce v následujících měsících. A teď tady teprve přijde Eurofund, to znamená Evropská eh, nadace pro zlepšení pracovních podmínek, pravuji se, eh, pan Žorma Karpinen má tedy tímto slovo. Dosud hovořila zástupkyně Evropské nadace pro odbornou přípravu. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Je to radost, že tady můžeme být. Jsem rád, že zase mohu naštívit Evropský parlament. Byl tedy rozdán takový krátký dokument. Je to zhuštěné rezime naší činnosti za rok 2009 a stručný pohled na náš program na, na, na tento stávající e, rok. Takže tady máte naprosto všechno. Jak to vypadá v současné době? Právě jsme dokončili analýzu našeho dopadu v roce 2009 a Eurofond měl větší uh, úspěchy než kdy předtím díky našemu monitorovacímu systému. Počet odkazů na eh, naše výzkumné práce byl vyšší než kdykoliv předtím ze strany evropských institucí. Také jsme byli vyzváni, abychom se účastnili práce celé řady pracovních skupin, e, například Evropa 2020, e, pracovní skupina k nové zaměstnanecké strategii v Evropě. Také jsme se zúčastnili práce pracovní skupiny Nové dovednosti pro nové pracovní příležitosti a pak e, jsme se zabývali prací pracovní skupiny HDP, která eh, zkoumala eh, další možnosti zjišťování úrovně eh, životní a růstu, který by byl měřen ne pouhým HDP. Toto je, byl druhý rok našeho čtyřletého programu, charakterizovaný sloganem Život a příležitosti pro všechny. Chtěl bych zmínit ještě tři eh, rešerše, eh, výzkumy, které jsme eh, realizovali. Nejprve to byl výzkum pro týkající se evropských podniků, praktik v oblasti flexibility a evropského dialogu. Pak počátkem roku 2009 jsme se zabývali Eh, takovým eh, šetřením v terénu. To byl mimochodem asi nejdramatičtější eh, bod v roce a zjistili jsme určité zajímavé způsoby ohledně toho, jak se evropské firmy adaptují na krizi, jak hledají různé formy flexibilních mechanismů. Sociální dialog zdá se eh, být eh, dialogem, který, kterému se vede dobře, který dobře funguje eh, v průběhu roku 2009, což je důležitý faktor při našem šetření. Rovněž je tady šetření o kvalitě života. Dostali jsme mnohem hlubší výsledky v porovnání s šetření v roce 2007. A pak je tady ještě jedna zajímavá zpráva z podzima loňského roku, eh, kdy jsme srovnávali vnímanou eh, kvalitu života eh, ze strany Evropanů v září 2009 před krizí v srovnáním tedy s situací v roce 2007. A musím říct, že to bylo nesmírně zajímavé a že ty výsledky ukázaly, že krize měla nepochybně důsledky na e, životní styl a že tady mezi lidmi začala e, panovat nejistota, nespokojenost, že víra v instituce také poklesla a e, že se tedy situace celkově zhoršila. Třetí šetření, na kterém jsme pracovali v roce 2009, mělo za cíl připravit se na páté šetření o pracovních podmínkách v Evropě. My jsme provedli velké množství práce ex ante v našich observatořích. Vy, eh, eh, také jsme vlastně publikovali celou řadu nejrůznějších komparativních zpráv a článků k těmto třem šetřením. Eh, poskytli jsme prakticky víc jak deset komparativních studií ohledně pročištění evropské ekonomiky, ohledně samostatně výdělečně činných osob, ohledně pracovně právních vztahů a tak dále. A nejzaměstnanější observatoř eh, se zabývala právě monitorováním změny, to znamená Centrum pro monitorování změny vydalo více jak 2000 zpráv o restrukturalizaci, o případech restrukturalizace evropských podniků. Rovněž jsme vytvořili celou řadu speciálních zpráv k této věci, takže restrukturalizace v Evropě byla jedním z našich klíčových eh, sektorů, který jsme se v roce 2009 věnovali. Spolupráce s evropskými institucemi se výrazně rozšířila. Teď mnohem více spolupracujeme s MOP, s OECD, s příslušnými generálními ředitelstvími komise a také s našimi sesterskými organizacemi, agenturami, tak jak už to zmínila paní kolegyně Burgarelli. A pokud bych ještě měl hovořit o nějakých individuálních výsledcích eh, v loňském roce, eh, tak eh, Eh, eh, European Restructuring Monitor přicházel s pravidelnými měsíčními zprávami a my tyto zprávy zasíláme klíčovým postavám v evropském kontextu, poča, eh, počínaje komisařem Špidlou a směrem, od toho směrem dál. Zabývali jsme se tedy restrukturalizací, velmi e, cílenými zprávami a také jsme se snažili celou naší práci zorganizovat tak, abychom ty restrukturalizační procesy mohli dobře sledovat. Srovnávali jsme situaci e, v Evropě se situací ve Spojených státech, v Japonsku a v některých nových silných ekonomikách také jsme e, vydali e, první e, zprávu o evropských společnostech a zorganizujeme společnou konferenci s Evropským parlamentem 3. března k této otázce, abychom předložili výsledky šetření o evropských společnostech, aby tedy bylo vidět, jak se evropské firmy způsobují, jak také funguje dialog se sociálními partnery. Také jsme provedli šetření o aktivním začlenování mladých lidí, e, začlenování lidí s zdravotními problémy. V tomto směru nás parlament dobře zná. My e, musím říct, že jsme e, se v těchto věcech hodně angažovali. Hlavní tři oblasti výzkumu v roce 2010 Eh, vyplývají z našeho čtyřletého programu. Je to růst eh, zaměstnanosti, poptávka a nabídka pracovní síly na trhu práce, pak je to mikroskopický pohled eh, na trhy práce a na finanční trhy v Evropě. Tady se dějí velké změny. A pak je to otázka flex security, jedna z klíčových koncepcí, kterou sledujeme eh, prostřednictvím rešerší a eh, statistických studií. Další oblast eh, je otázka lepších pracovních příležitostí a aktivita s našimi sociálními partnery, tak to je taková tradiční oblast, tam se zabýváme pracovními podmínkami, sociálním dialogem změnícími se e, e, skutečnostmi a průmyslově e, a pracovně právními vztahy obecně v Evropě. Chceme také sledovat otázku prosazování sociálního začlenování. A tady v této souvislosti budeme mapovat ty sociální aspekty na trhu práce Evropy současnosti. Ty klíčové výsledky, které očekáváme eh, v roce 2010, eh, jsou především výsledky eh, toho pátého šetření ohledně pracovních podmínek. To se teď realizuje v 34 evropských zemích, to znamená eh, členské státy Unie plus sedm dalších, které projevily zájem se zúčastnit a výsledky budou eh, předloženy eh, zde v Bruselu na zvláštním semináři předsednictví v listopadu letošního roku. Dále poskytujeme také šetření o situacích v evropských podnicích a připravujeme se na druhé šetření o kvalitě života, které by mělo potom být publikováno v roce 2011. Klíčové výsledky, které by měly ještě spatřit světlo dne, se týkají tedy těch zaměst- trendů v oblasti zaměstnanosti a pak tady máme vlastně zavedený, zavedené monitorování v oblasti eh, trendů eh, zaměstnanosti a pracovních příležitostí v Evropě. Sledujeme kvantitativní aspekty eh, získávání práce a ztráty práce a úplně poprvé začínáme eh, s systémem výkaznictví, vykazování těch trendů kvality. Pracujeme vlastně na základě European Labour Survey, Další oblastí jsou lepší a kvalifikovanější e, pracovní místa. Rovněž se budeme zabývat různými nestandardními e, způsoby organizace práce a zaměstnání, flexibilními způsoby a také budeme sledovat e, vztahy mezi kvalitou práce a výkonem firem. Eh, my už jsme také realizovali určité statistické studie k této otázce a teď přejdeme na úroveň podniků. Prosazujeme sociální začlenování a udržitelnou sociální ochranu. Je tady určitý počet iniciativ i ze strany podniků, eh, co se týče slučování povinností eh, pracovních a soukromého života. A pak ještě další aspekty našich operací. Máme příležitost eh, tedy prosazo- eh, operovat s nějakými 20 miliony eur, když je to trochu nižší, eh, nižší částka, tak se budeme snažit. Naše výsledky jsou spíš čím dál tím lepší a e, sledujeme situaci e, na trzích práce, které se obrovsky mění, kdy jsou velké potíže, lidé potřebují nejrůznější formy sociální ochrany a my se snažíme k tomu také přispět. E, během posledních let jsme se snažili zjednodušit a zefektivnit naše operace 20 lidí pracuje v administrativě, budeme i nadále eh, tyto věci sledovat a zvyšovat efektivitu. Velmi typické pro naše výzkumné činnosti jsou, ty vícelet, jsou ta víceletá evropská šetření, která trvají 4 až 5 let. A eh, z pohledu administrativy a z finančního pohledu eh, tady prostě dochází k tomu, že jsou určité přesahy do dalšího roku. Není to nic eh, nenormálního E, tyto věci sledujeme. U takovýchto dlouhodobějších typů výzkumných šetření je normální, že nelze vše spočítat e, přesně k konci kalendářního roku. Co se týče lidských zdrojů, tak pracujeme e, v projektových týmech, které jsou průřezové a multidisciplinární. Snažíme se užívat nejrůznější expertízy v našich výzkumných projektech a poskytovat vysokou kvalitu. Nedávno e, také proběhla dvě šetření e, externího typu. E, jedno již bylo vydáno, druhé vydáno, publikováno bude. Nejprve je to hodnocení takzvané meziinstitucionální a druhé bylo provedeno vnější konzultantskou firmou, která sledovala náš čtyřletý program. A výsledky těchto hodnocení musím říct, že jsou velmi pozitivní, v pozitivním světle ukazují činnost eh, naší organizace, která se tedy zdá být relevantní a, eh, a aktivitou, která jde v duchu evropských eh, priorit a která přináší výsledky, které uživatele těchto informací skutečně vysoce oceňují. I nadále budeme potřebovat a využívat eh, systém měření výkon, výkonnosti. My jsme tady velice blízko, jsme velmi aktivní, chceme poskytovat eh, další různé informace, takže vás jenom prosím, abyste nás často kontaktovali. Děkuji za pozornost. Euh, a dostáváme se k poslední prezentaci která týká tedy Evropské nadace pro odbornou přípravu. A ještě dřív, než dám paní kolegyni slovo, eh, tak bych eh, chtěla říct, eh, že naší práci dnes sledují tři nezávislí experti, kteří byli takto jmenováni Evropským parlamentem. Je to paní Sara Parkin, pak je to pan Paleo Trasas a pan Millier. Eh, tyto eh, tři eh, experty tady srdečně vítám a jsem ráda, že mohou být mezi námi. A teď již mohu dát slovo paní Madlen Serban, která předloží či, zprávu o činnosti této nadace. Velice děkuji, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vážený výbore pro zaměstnanost, myslím, že pro mě je velkou ctí, že zde mohu vystoupit. Vystupuji zde poprvé od té doby, kdy jsem byla jmenována ředitelkou této agentury, eh, této nadace pro odborné vzdělávání. Jsem velice ráda, že vás mohu informovat o nejdůležitějších věcech, kterých se nám podařilo pod, eh, podařilo vyplnit v roce 2009 a také vás budu informovat o prioritách pro rok 2010. Také bych chtěla pozvat všechny z vás, abyste se na nás podí- přijeli podívat do Torína a my vám budeme samozřejmě k dispozici, můžeme vám předvést naši práci, můžeme vám také odpovědět na případné dotazy. Naše agentura pracuje mimo Evropskou unii. To chci zdůraznit, protože my jsme samozřejmě jednotní eh, s ostatními agenturami, ale pracujeme vlastně jaksi mimo Evropskou unii. A jsem velice ráda, že spolupracujeme s evropskými institucemi, které se dohodly, že hlavní, nebo jedním z hlavních témat je lidský kapitál a jeho rozvoj. To je oblast, ve které jsme odborníci a můžeme spolupracovat s partnerskými zeměmi, zejména se sousedními zeměmi Evropské unie a můžeme podporovat rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy a také e, zaměstnávání. Odpovídáme za systémy odborného vzdělávání a je to tedy ve prospěch e, občanů těchto zemí. Evropská nadace odborného vzdělávání je důležitá pro vytváření politik, ale neusiluje o vytváření lepších procesů, ale o vytváření lepších výsledků, které budou mít přímý dopad a dalekosáhlý dopad pro všechny občany těchto zemí. Pracujeme za tímto účelem, protože jsme přesvědčeni, že lidský kapitál a sociální kapitál jsou základní kapitály, které mohou ukázat změnu v těch partnerských zemích. Máme pověření používat eh, politiky Evropské unie, zejména vnější politiky Evropské unie, v tomto smyslu. Chtěla bych také eh, odkázat na rok 2009. V tomto roce jsme všechny tyto eh, aktivity představili komisi Komise je podpořila a podpořila eh, také, nebo naše, naše politiky podpořily vnější politiku Evropské komise. Spolupracovali jsme eh, s generálními ředitelstvími pro eh, vzdělávání, pro rozšiřování, z GŘ také Relax, ale také třeba jsme spolupracovali s pro zaměstnanost a na eh, jeho žádost jsme rovněž připravili kandidátské země a potenciální kandidátské země, zejména v západním Balkánu a Turecku. Chtěli jsme tedy využít, aby tyto země dokázaly čerpat z Evropského sociálního fondu účinným způsobem a aby tyto prostředky eh, využívaly eh, řádně. Aby se tedy ukázalo, že Evropský sociální fond dokáže reagovat na potřeby těchto zemí. Eh, hovořila jsem také o spolupráci s Generálním ředitelstvím pro spravedlnost a chci zejména poukázat na oblast eh, dovolené eh, migrace, což migrace je realitou a tok obyvatel je také jedním, jednou z věcí, která může být prospěšná Evropské unii. Neusilujeme o to, abychom nějakým způsobem podněcovali migraci, to ne, ale snažíme se maximalizovat eh, ten eh, kladný potenciál, který může migrace mít. A také se snažíme spolupracovat na různých dohodách mezi jednotlivými zeměmi. Ehm, spolupracujeme třeba s Moldavskem a s eh, Gruzií. Také spolupracujeme s Generálním ředitelstvím pro podnikání a s, soustředíme se na uh, akt o drobném podnikání, Small Business Act, Snažíme se ukazovat, jaké politiky Evropská unie e, plánuje pro malé a střední podniky v oblasti vzdělávání. V této oblasti probíhá mnoho, mnoho činností, zejména také e, na západním Balkánu a ukazuje se, že ten podnikatelský duch e, podporuje rozvoj průmyslu a rozvoj podnikání. Ukazuje se také, že odborné vzdělávání se e, netýká pouze toho sekundárního vzdělávání, ale také terciálního vzdělávání. Také koordinujeme naše úsilí s ostatními orgány, abychom nezdvojovali úsilí, abych, aby se ty aktivity nepřekrývaly a snažíme se zejména, aby veškerá pomoc, která je poskytována v rámci vnější pomoci Evropské unie, byla vynaložena účelně. Také chci zdůraznit, že spolupracujeme s Generálním ředitelstvím pro rozšiřování a s GŘ Relax a také spolupracujeme na rozvoji lidského kapitálu. Jak to činíme? Zejména se snažíme zjistit, jaké jsou potřeby těchto zemí a e, to tedy činíme ve všech třetích e, zemích, v nichž působíme. A také se snažíme navrhnout činnosti, které mohou e, podpořit rozvoj lidského kapitálu. Při vytváření politik také spolupracujeme na budování kapacit v těchto zemích. Spolupracujeme s klíčovými aktéry, což jsou nejenom vlády, ale také organizace občanské společnosti také už stavíme na činnostech, které oni sami v těch zemích vyvíjejí. Co se týče posílení eh, budování kapacit, tak eh, usilujeme o posilování sociálního začlenování. Musím říci, že jsme také činní v mnoha zemích, kde probíhají určité konflikty, nebo to jsou země postkonfliktní. A zde působíme nejenom na úrovni národní, ale také na úrovni regionální. Dovolte mi jeden eh, příklad. Možná jste si všimli na Euronews, eh, eh, že tam byl film o vztazích mezi Arménií a Tureckem. A všichni lidé, kteří byli osloveni, hovořili právě o Evropské nadaci odborného vzdělávání. Hovořili o tom, že prostřednictvím vzdělávání můžete právě vlastně spojit osoby z obou zemí. Také chci hovořit třeba o Bosně a Hercegovině, kde jsou také problémy, ale zde opět v, tom, v té oblasti vzdělávání mohou vznikat partnerství a zde se ti lidé dokážou dohodnout. Souvisí to s vytvářením politik, my jsme v tom proaktivní. Myslíme si, že občas je to těžké. Také jsem uh, hovořila o tom, že se, že také se eh, usiluje o potírání chudoby. Usilujeme o to, aby se zlepšila také průhlednost vzdělávání. A to se nemusí týkat pouze mladých lidí. Může to být také eh, vzdělávání, které je zaměřené na dospělé osoby, na které se často zapomíná. Rovněž pracujeme eh, na výměně informací a na vytváření sítí. Jsem velice ráda, že zde vidím také své partnery, s nimiž spolupracujeme. Jsou to ty sisterské agentury, s nimiž eh, úzce spolupracujeme. Dovolte jeden příklad. Například i paní ředitelka agentury SEDEFOP nyní hovořila o určitých příkladech. Eh, hovořili jsme také o eh, rámci kvalifikací, o evropském rámci odborných kvalifikací a ten byl vytvořen právě na základě eh, práce agentury CDFOP a i také ve spolupráci, které ehm, tedy byly v těch našich partnerských zemích. Rovněž pracujeme s mezinárodními agenturami, protože s nimi působíme v některých partnerských zemích. Například je to Mezinárodní organizace práce, Světová banka, Azijská rozvojová banka, OECD. A jak jsem říkala, tak při své práci se snažíme, abychom využili potenciál těchto zemí, abychom podpořili trvalé udržitelný rozvoj, kam spadá i jak ekonomický rozvoj, tak také sociální začlenování. Včera jsme eh, hovořili o rozpočtu, včera bylo uděleno absolutorium za rozpočet eh, za rok, za minulý rok. A mm, co se týče roku 2007 a 2008, tak tam jsme museli vracet určité prostředky z rozpočtu, protože eh, byly tedy některé prostředky vraceny z Evropského rozvojového fondu. Ale v roce 2009, kdy tedy už nejsou žádné externí faktory, tak jsme vlastně skončili na nule. Jsme velice rádi, že účetní dvůr letos hovořil o tom, že rok 2008 a rok 2009 byly e, velice dobré, měly pouze několik drobných připomínek, několik drobných doporučení, což mě těšilo. Co se týče roku 2010, tak zde tedy posílíme politiku, která bude založena na základě informací. Také zahájíme tzv. turínský proces, který se bude snažit eh, provést určitou analýzu odborného vzdělávání ve všech zemích, abychom také dokázali lépe cílit, lépe zacilovat naše programy intervence. Také se v roce 2010 budeme mnohem více snažit o to, abychom zintenzivnili naši pomoc, naše zásahy, abychom také přidali, abychom také při, eh, přinesli přidanou hodnotu našim činnostem. A myslím, že eh, jsem velice ráda, že v našich agenturách budeme spolupracovat eh, také s odborníky a že budeme usilovat o větší průhlednost všech činností také se domnívám, že na základě strategie 2020 je na čase, abychom také začali kvalitně řídit migrační toky, abychom se snažili maximalizovat potenciál přistěhovalců, kteří přicházejí do Evropy a abychom také dali přednost dovednostem, které budeme potřebovat. A to můžeme také právě dokázat prostřednictvím e, naší, naší činnosti. Doufejme, že se nám e, podaří dosáhnout všech cílů, které máme stanovené pro rok 2010. A pak máme ještě e, střednědobou, střednědobý plán do roku 2013. A já jsem velice ráda, že spolu s vámi můžeme také více své programy ehm, Eh, orientovat na výsledky. Velice se také těším, pokud eh, budete tady, pokud projevíte zájem o naše služby. Děkuji. Velice děkuji vám všem za vaše prezentace. Někteří eh, členové se přihlásili, takže první paní Alice Morán. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejdříve poděkovat třem řečníkům, kteří zde hovořili jménem agentur a velice pečlivě nám vylíčili způsob práce, což nás velice zajímá v rámci tohoto výboru pro zaměstnanost. Potřebujeme některé dodatečné informace a dodatečné upřesnění v souvislosti s veškerou problematikou, kterou se zabýváte. Vidíme, že jste hodně zapracovali na všech těchto tématech a my bychom rádi tedy porovnali naše obavy a případně vaše stanoviska a byli bychom rádi, kdybyste odpověděli na naše dotazy. Moje první otázka bude adresována středisku, Evropskému středisku pro rozvoj odborného vzdělávání. Vidíme, že v současnosti potřebujeme společné nástroje pro to, aby na evropské úrovni jsme mohli vytvořit evropský prostor pro odborné vzdělávání a pro práci, tak, aby to podporovalo mobilitu. Přes veškeré snahy, které jsme vykonali, já jsem pracovala zvláště na rozvoji kvalifikačního rámce, na zajištění kvality. To jsou témata, o kterých jste hovořili. To vše jsme zpracovávali v tomto výboru během předchozího legislativního období. Ale v současnosti na evropské úrovni máme mm, příliš roztřištěný rámec. Máme příliš mnoho diplomů a zvláště rozdíly z hlediska obsahu těchto diplomů. Obsahy těchto diplomů nejsou totožné, pokud porovnáme jednotlivé členské státy a to výrazným způsobem brání profesní mobilitě. Obsah určité profese v jednom členském státu není totožný s obsahem eh, dané profese v jiném členském státu. Vidíme, že zde potřebujeme určitý mm, systém, který by byl možná trochu vizionářský, ale zároveň by kladl milníky pro to, aby bylo jasné, jaké e, obsahy zde jsou a jak si odpovídají. Není možné mít evropský e, prostor, e, pokud toto vyjasnění neučiníme. Chtěla bych vědět, jak se díváte na tento vývoj a jaké strategické rady byste nám mohli poskytnout. Druhá otázka stále se týká CDFOP. Víme, že dochází mm, k vývoji pracovních míst a že s tím souvisí celoživotní vzdělávání. Tady jde o to, jakým způsobem validovat jednotlivé kvalifikace, jakým způsobem eh, definovat jednotlivé odbornosti. Na tom pracujeme již 10, 10 let a hovoříme o tom stejnou dobu. Vyžaduje si to hlubokou změnu koncepce vzdělávání. A předtím, než tedy se e, pracovníci přizpůsobí jednotlivým pracovištím, jakým způsobem bychom mohli přizpůsobit školitele, kteří se budou zabývat celoživotním vzděláváním, e, systémy modulů je mnoho věcí, které nepokračují dostatečně rychle. Druhý soubor mých otázek se bude týkat eh, eurofondu. Vidíme, že potřebujeme modernizovat náš prostor. Vy jste uvedli, že sociální dialog funguje dobře. Je tomu opravdu tak? Není zde zapotřebí modernizace a předjímání vývoje? A za druhé, jaké faktory modernizace můžeme najít v současné situaci krize podniků. My jsme hovořili o flexibilitě a já bych chtěla vědět, co mohou podniky zde společně udělat, aby lépe zareagovaly na problematiku zaměstnanosti. I tady bych si ráda vyslechla váš názor. A pak eh, si kladu ještě jednu otázku v tomto výboru. A sice je to problém eh, času a toho, jakým způsobem se jednotlivá odvětví vyvíjejí, jaké potřeby zde vznikají a jak rychle může zareagovat odborné vzdělávání, jak dlouho trvá, než dojde ke změnám Eh, v obsahu jednotlivých pracovních míst. Jaká je zde efektivita? Vy jste hovořili eh, hodně o efektivitách vašich agentur, ale my si skutečně klademe otázku ohledně nutnosti urychlit eh, tuto politiku a zefektivnit ji. Pak je tady další téma. Já se omlouvám, paní předsedkyně, že tak dlouho hovořím, ale jsou to věci, které mě velice zajímají. Chtěla bych položit otázku Evropské nadaci odborného vzdělávání. Chtěla bych vědět, jakým způsobem eh, vnímáte přechod ze školy do aktivního života. Tady opouštíme ten terén čistě vzdělávání, hovoříme o odborném vzdělávání a chtěla bych vědět, jakým způsobem by škola mohla být ve větším propojení s profesním životem. Vy jste hovořila také o podnikatelském duchu já bych byla ráda, kdyby tento podnikatelský duch se rozvíjel v rámci celého odberného vzdělávání. V dnešní době globalizace a krize musí všichni mladí lidé, kteří jsou odborně vzděláváni, přijmout ten, tohoto podnikatelského ducha. Jakým způsobem můžeme urychlit tento proces? Takže tím končím, udělám harakiri ohledně dalších otázek. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Takže nejprve chce ještě někdo další? Pokud ne, přece jenom pan kolega, prosím. Děkuji, paní předsedající. Jako mluvčí frakce EPP já bych chtěl nejprve poděkovat, eh, protokol si to vyžaduje, ale zároveň musím upřímně uznat, eh, že tyto zde přítomné agentury vykonaly velký kus práce v minulém roce. Je to patrné již té dokumentace, která nám byla zaslána. Já jsem také ten, kdo sleduje věci jak v Bilbao, tak v Dublinu. Ty druhé dvě agentury pracovaly výborně a dovolte tak trochu sebekritiky. My v evropských institucích Eh, tady musíme si uvědomit určitý paradox. Máme eh, snad eh, schopnost opravdu pochopit určité jevy, rozumět jim, ale na druhé straně občanská společnost a firmy, podniky to rovněž potřebují vědět ale mezi těmito dvěma světy je propast. Nějak se to neprotíná, nějak se to neslaďuje. Je to jako kdybychom byli určitým motorem, jakousi hnacou, hnací silou, která skvěle funguje, ale e, ten pohyb, který ten náš motor vykonává, se nějakým způsobem nedostává až e, do těch kol. Prostě se věci nezačínají hýbat. A e, říkám to proto, že si myslím, že ten skutečný svět venku by velice uvítal možnost e, více těžit z těchto všelijakých e, výdobytků zpráv a šetření. Je tady snad chyba v komunikaci? Nevím. Každopádně bude zapotřebí do budoucna tuto komunikační politiku trochu zlepšit. Je třeba zlepšit způsob, Eh, jakým budeme více zakořeněni eh, v reálném světě eh, jsou dva druhy kněžích před prázdným kostelem. Někteří čekají uvnitř, až si je ovečky najdou a jiní vyjdou do ulice a hledají tam lidi sami. Takže hovořím tady o určité relativní pasivitě. Eh, která eh, tady přetrvává. Měli bychom výjít ze svých eh, budov evropských institucí a hledat věrné třeba i trochu dál od nás a ne pořád čekat uvnitř, až za námi oni přijdou. Pokud agentury očekávají, že si poslanci k ním najdou cestu, tak dovolte, abych řekl, že my takovéto požadavky slyšíme zprava zleva. E, někdy máme tolik práce, že ani na tom mši nemůžeme zajít. Takže to, ta proaktivita musí být na vaší straně. Vaše výsledky mluví za vás, jsou velmi výmluvné. My vás potřebujeme, to určitě. A já nejlépe znám agenturu v Bilbao, tam jsme byli velmi dobře přijati. Španělský ministr nám slíbil, že materiální problémy budou řešeny. Nestalo se tak, takže byste nás měli trochu přitlačit. Každopádně práce v Bilbao mě velice zaujala, opravdu na mě učinila velký dojem. Pane Takalo, chtěl bych vám říct, že když jsem vás tak poslouchal eh, ohledně té vhodné práce, při eh, měřené práce, eh, ohledně těchto obdobných otázek, které jsou obrovsky důležité, to ale už nemůže být jenom předmětem nějakých obav či eh, starostí. Eh, musí se o tom více vědět. Ta práce musí být eh, více patrná, abychom mohli těžit z vašich informací. Nestačí jenom zajišťovat zpětnou vazbu Evropské komisi, ale je také důležité, abyste nás informovali o těchto skutečnostech. Mohli byste třeba navrhnout určité iniciativy abychom pracovali na těchto otázkách, jejichž význam si uvědomujeme i my a tak by se snad dali určitým způsobem propojit ty vykonané e, kroky a e, realizované aktivity s prioritami. Ty priority nemusí jenom definovat komise či rada, mohou výjít i z vaší strany. Můžete nám prakticky pravidelně ty věci posílat. Můžete také pravidelně sledovat naše e, pořady jednání a reagovat na ně. Já vím, že tady hovořím už asi o něčem, co je nad rámec toho, kvůli čemu jsme se sem sešli, ale je to otázka. Každopádně blahopřeji a k té nadaci v Dublinu musím říct, že odvádí skvělou práci. Já pracuji i nadále se zastoupením Bruselu a chtěl bych tak činit i do budoucna. Prezentace výzkumu, který realizujete, je velmi zajímavá, ale není možno usnout na vavřínech. Je třeba pokračovat dál, je třeba výjít ven. Není možno se omezovat na akademické problémy. Buďte trošku odvážní, riskujte. Tady jde o bezpečnost pracovníků, kteří se nacházejí na různých mobilních pracovištích, na silnicích, na cestách. Já bych chtěl vědět, jak tyto dlouhé eh, hodiny v eh, pracovním procesu eh, se promítají na zdraví. Je tedy třeba vyjít z, té informace, z těch informací, které poskytují agentury a jít dál. K paní Butarelli bych chtěl říct, že by mě hodně zajímalo to rezime vnějšího hodnocení a k tomu, co se týká e, vzdělávacích pracovníků v příštím roce, tak tam se rád připojím a děkuji také paní Servan. Děkuji vám. Ano, já mám pár otázek e, tak trochu ve stejném duchu. Já myslím, že my si všichni uvědomujeme, že vy děláte obrovské množství práce prostřednictvím těchto zpráv. Ale teď prostě jde o to, abychom o té práci věděli víc. Někteří z vás se k nám obracíte individuálně ale pak dojde k takovému jednání, jako je toto, a není tady zase až tak mnoho poslanců, takže možná byste měli hledat nějaký jiný způsob, možná menší skupiny, možná eh, by se to mohlo projednávat eh, podle jednotlivých úžej eh, vymezených témat a eh, k tomu by se sešli ti z nás, které to téma třeba více zajímá. A na základě tohodle, ostatně někteří z vás jste také hovořili o svých největších úspěších za poslední roky, ale u těch z vás, kteří tak neučinili, k těm se obracím. Řekněte, jaké bylo vaše největší úspěchy v roce 2009, kdyby to měla být jedna jediná věc. Bylo to něco, co se zapracovalo do určitého legislativního nástroje, bylo to něco, s čím teď vyjde komise, bylo to něco, co eh, se týkalo práce parlamentu. Je tady něco, eh, co byste mohli takto vyzdvihnout, jednu věc ze své činnosti za loňský rok? Já vím, že to není jednoduchá otázka, ale co je z vašeho hlediska nejvýznamnější? Byla bych ráda, kdybyste nám mohli odpovědět na všechny tyto otázky. Nemáme zase až tak moc, moc času. Chtěli bychom skončit zhruba eh, z tři čtvrtě na pět. Pan Tepila jako první, prosím. Eh, Velice děkuji. Eh, když se ptáte, na co jsme nejvíce pišní, tak bych chtěl zdůraznit, že zde byla největší kampaň světa. To byla ta kampaň, která se týkala rizik v zaměstnání a e, zasáhla obrovský počet lidí nejenom v Evropské unii, ale i mimo Evropské unii. Celkem také s námi spolupracovalo asi 65 agentů v jiných zemích světa, takže myslím, že to je pro nás nejdůležitější úspěch za ten loňský rok, i když tam bylo mnoho dalších úspěchů. Tak e, chci říci, že Eh, oceňujeme podporu, kterou dostáváme ze strany parlamentu. Doufáme, že to bude tak i nadále. Rovněž eh, jsme rádi, že se teď španělské předsednictví ujalo funkce, protože se soustředí na pokrok v různých oblastech, které jsou také důležité pro nás. Takže se těšíme na spolupráci a také mm, jsme rádi, že je tam pan Sarkas který vy, nám vyjádřil podporu a mnozí další. Možná bychom se měli podívat na to, jaké, jakými způsoby můžeme ty naše klíčové cíle integrovat do strategie 2020. My jsme také rádi, že zde proběhnou eh, rozhovory s Mezinárodní organizací práce v Ženevě a budeme usilovat o větší harmonizaci abychom každý jaksi netáhli jiným směrem. Musíme eh, také eh, zajistit, aby ty myšlenky přišly do praxe. Rovněž zde zaznělo, že bychom měli eh, úzce sledovat, jak to vypadá v praxi a že my sami bychom se měli přiblížit praxi, což je většinou velký problém. Snažíme se najít řešení a existuje na to mnoho různých mechanismů. Například eh, třeba je zde ta síť, pracujeme s těmi eh, národními body a také se snažíme spolupracovat se sítěmi v rámci tripartity, takže eh, se snažíme spolupracovat, ale také mi dovolte třeba sobě praktický výstup mm, říci, že máme webovou stránku ve všech 27 jazycích, pardon, tedy v, ve všech jazycích Evropské unie. A tím tedy můžeme navázat kontakty i s jednotlivými pracovníky všech eh, podniků. Velice děkuji. A nyní paní Bulgarelli. Děkuji také za slovo. Pokusím se stručně odpovědět. Tak za prvé, jaký je klíčový úspěch za rok 2009. Chtěla bych říct, že klíčovým úspěchem bylo poskytnout eh, určité svědectví, určité důkazy eh, dobrého eh, vytváření politik v několika oblastech. A ten nejdůležitější oblast z mého pohledu je ta, E, jak prostě členské státy, Evropská komise a e, rada využili naší analýzy o e, znalostech a dovednostech pro další vytváření budoucích politik a korekci stávajících. A to především za českého a švédského předsednictví. Ale ono to pokračuje i teď ve členských státech. A teď dovolte, eh, abych přešla k těm velmi zajímavým otázkám, které tu zazněly. Ano, eh, souhlasila bych s vámi, že potřebujeme silnou vizi pro mobilitu eh, obou stran, jak vyučujících, tak studentů, ale také zlepšení obsahu těch jednotlivých oborů. Je třeba umožnit větší míru komparability ale pokud se zaměříme na skutečnou sílu těch nástrojů, tak zjistíme, že ta spočívá v určitém paradigmatickém posunu. Jde o to e, e, posunout se od tomu, toho, čemu říkáme learning inputs k learning outcomes. To, co se teď realizuje na národní úrovni v těch národních eh, kvalifikačních systémech, je určitý posun. Dříve se prostě definovaly diplomy či kvalifikace eh, v citlu, eh, v, co se týče inputů, to znamená objemu let, a to se posunuje k tomu, že se teď snažíme hodnotit objem znalostí, které e, student má na konci celého vzdělávacího procesu, ať už je jakýkoliv. Nehovoříme pouze o formálních e, vzdělá, e, s formálním vzdělání, ale o všem i neformálním vzdělávání, které bylo získáno i neformálními cestami. Řekla bych, že toto je Eh, vlastně do jisté míry, do značné míry eh, svým způsobem revolucí. Všechny členské státy, a tady musím říct, že prakticky všechny členské státy, eh, mohu říct na základě monitorování, pracují na změně svého systému, především v té oblasti odborného vzdělávání, ale ono se to také odehrává na uh, úrovni univerzit. Uh, a ty vzdělávací stopy se mění e, v hodnocení vzdělávacích výstupů nebo výstupů v oblasti vzdělávání. Je to, velká, e, je to velký posun paradigmatu. A s tím také souvisí otázka adaptability. Tady bych chtěla e, zmínit, že hodně toho dělá SEDEFOP, nejenom co se týče zjišťování znalostí a dovedností, které e, jsou e, dostupné, ale také, které jsou e, žádané. Takže tady dochází k posunu, k různým technickým kompetencím, ale také k takovým průřezovým kompetencím, které jsou zásadní pro nové požadavky, řešení problémů, kritické myšlení, schopnost pracovat, spolupracovat v týmech a tak dále. A my v tomto směru hodně e, pracujeme. Jde o to, jak e, změna obsahu těch e, jednotlivých povolání se promítá do nutných změn ve vzdělávání. E, to je také otázka i pro další, e, další e, vlastně vzdělávání těch vzdělavatelů. A mohla bych o tom hovořit velice dlouho, ale na to teď není čas. 2. března se k tomu můžeme vrátit. A teď ještě ke komunikacím. Ano, jsme tak trochu plaší. Je pravda, že toho hodně vyprodukujeme my vám to všichni posíláme, e, máme to vždycky stručně sformulované do čtyř stránek, bojíme se vám toho posílat moc, protože víme, že toho máte hodně ale je pravda, že je třeba posílit lepší ty komunikační tolky a my tímto směrem půjdeme. Děkuji za pozornost. Uh, děkuji a dávám rovnou slovo dalšímu zástupci agentury. Děkuji za slovo. Už navážu na to, co říkali kolegové. Ano, mm, já sám jsem zmínil některé naše úspěchy. E, číslo jedna je široké využívání dat, která jsme získali z monitorování, což je velice e, lehký způsob, jak zjistit, co se vlastně děje v Evropě, jak vypadá situace v Evropě. A také Eh, jsme začali eh, na spolupráci, ve spolupráci s panem komisařem Špidlou, také s vaším parlamentem a s mnoha eh, organizacemi. Všichni chtějí ta, tyto údaje, všichni chtějí ty údaje co nejrychleji a myslím, že pro nás ten systém byl velkým úspěchem. A také se ukazuje, že se zvyšuje i počet odkazů na naše dokumenty, zvyšuje se i počet odkazů v eh, dokumentech eh, Evropské unie. Také často připravujeme různé zprávy, eh, jaksi šité na míru, podle toho, co, o co kdo má zájem. Obrací se na nás různé evropské agentury, ale také třeba i Evropský parlament. Pro nás je to rovněž úspěchem Rovněž se účastníme různých pracovních skupin a podílíme se tedy na tom, jak bude, eh, kam se bude vyvíjet Evropa. To je asi tak eh, to hlavní, co jsem chtěl dnes zmínit. Děkuji. Nyní paní Sarkozy. Děkuji. Nejprve začnu reagovat na otázku, která se mě trošku, eh, vlastně, která je pro mě zajímavá. Jak můžeme zlepšit komunikaci? My jsme rádi, že e, můžeme přispívat k programu Evropské unie. Jsou zde určité e, oblasti, určitá témata, která mohou mít prospěch e, z naší práce. Také máme možnost hovořit s vašimi zástupci. Vy sama jste říkala, že můžeme přinášet svoje návrhy, které pak Mm, zvážíte a možná se dostanou i do té strategie 2020. Samozřejmě nevím, kolik máte času. Já vím, že teď na to máme čas o tom i jednat, ale eh, že to tak nebude vždycky. Čili chci říct, že jsme vám k dispozici a pokud budete mít zájem, tak vám rádi poskytneme různé údaje a rádi přijdeme. Co se týče hlavních eh, údajů, eh, hlavních úspěchů za rok 2009, to je trošku složitá otázka. Pokud budu hovořit o spolupráci s komisí, tak mě potěšila důvěra, kterou nám projevily eh, útvary a generální ředitelství komise. Eh, velice nás těšilo, že jsme byli přizváni k různým jejich činnostem do jejich debat. A to, nám, eh, to nás potěšilo, protože se ukázalo, že oni důvěřují těm informacím, které jim přenášíme a vidí, že tedy je můžeme obohatit. Co se týče partnerských zemí, tak mě potěšila regionální spolupráce a také skutečnost, že může fungovat eh, přeshraniční dialog, zejména když hovoříme o lidském kapitálu. Také jsem hrdá na to, že nevím, jak to tedy nakonec dopadne, ale dokumenty, které jsou vydávány na úrovni Evropské unie, e, tedy e, by mohli více hovořit o odborném vzdělávání a o školení. Je velice důležité, aby zde fungovalo vysokoškolské vzdělávání, a je také důležité přemýšlet o tom, nakolik přispěje vzdělávání k obnově po krizi. Rovněž jste hovořila o sociálním začlenění a já jsem se o tom také zmínila. Ve všech zemích, s nimiž spolupracujeme, je sociální začlenění také v tom ohnisku zájmu. A myslím, že to je dobrá, eh, dobrá oblast, kde můžeme spolupracovat. Rovněž si myslím, že by strategie 2020 měla více zdůraznit to, že Evropská unie je velkým dárcem, že vynakládá velké množství finančních prostředků. A to jsou věci, na které jsem ráda, na které jsem hrdá a velice mě také potěšilo to, že jsme zde byli pozváni, abychom se s vámi podělila o, podělili o naše zkušenosti za loňský rok. Také zde byla otázka, která se týkala přechodu ze škol do práce. Tak my máme zkušenosti hlavně tedy s těmi eh, třetími zeměmi a tam je to velice důležitá otázka. Zde když hovoříme o školách, tak to používáme jako obecný dojem pro všechny, eh, pro všechny vzdělávací instituce. My se snažíme také posilovat celoživotní vzdělávání, a to prostřednictvím e, dialogu mezi vzdělávacími organizacemi a podniky. Bohužel v mnoha zemích, kde působíme, jsou to dva naprosto odlišné světy, které, se spolu, které spolu nekomunikují. A v prosinci jsme provedli jednu studii, která se také týkala spolupráce podniků a akademické sféry. Připravili jsme takovou eh, velkou studii, která zjistí, jak tento dialog funguje, jak, ji, jak jej můžeme podnítit, jaké mohou být různé pobídky a pak se vrátíme do jednotlivých zemí a budeme se snažit eh, tam eh, tuto situaci zlepšit, abychom právě zaručili, že přechod ze škol do praxe bude hladký. Další způsob, jak můžeme pomáhat, je takzvaná vlastně obnova nebo renesance učňovského školství. To znamená, eh, je to eh, určitý způsob, kde tedy eh, ti lidé se budou učit přímo na pracovišti. Získají zkušenosti, získají praxi přímo někde na pracovišti. V Evropě je to velice obtížné a my se na to budeme soustředit. Také je důležité poradenství při výběru povolání. Často je e, dost velký rozdíl mezi tím, o co mají e, studenti zájem a to, co ten systém nabízí. No a také musíme ještě přemýšlet o tom, e, jaké jsou potřeby pro rozvoj. Všechny tyto oblasti musíme pojednávat společně a nelze se každé věnovat zvlášť. Pokud chceme také zlepšit možnost, eh, aby eh, tedy probíhala výuka přímo v podnicích, tak je k tomu důležité pochopit, že eh, to nemusí znamenat přímo mm, to, že ten člověk pak bude schopen zakládat podnik, ale znamená to, že mm, ti, ti, ti učící se budou učit přímo ty zkušenosti nebo ty dovednosti, které jsou zapotřebí na pracovním trhu. A podle našich zkušeností to zatím v těch zemích eh, funguje, minimálně mu všichni rozumějí. A snažíme se spolupracovat na tom, abychom rozšiřovali tyto eh, politiky dále. To znamená, pokud hovoříme o eh, podnikání nebo o takové kompetenci, o podnikatelské kompetenci, tak zde si myslím, že je to také jednou z příležitostí, jak ještě posílit rozhovor, eh, dialog mezi námi a mezi partnerskými zeměmi. Doufám, že jsem odpověděla na vaše otázky. Velice děkuji. Chtěla bych také poděkovat všem panelistům. Já jsem se ptala na tu otázku o vašich eh, největších úspěších, eh, protože vy jste všichni nesmírně skromní a nehovoříte o nich. A tohle se mi zdálo jako skvělá možnost, eh, aby se lidé dozvěděli, co vlastně děláte a eh, jak eh, si vedete a vyslechli si zasloužený obdiv. Děkuji všem, myslím, že to bylo obrovsky zajímavé a děkuji také našim expertům za to, že dnes přišli. Děkuji. Dalším bodem na pořadu jednání je otázka organizace pracovní doby u eh, dopravy u osob vykonávající mobilní činnosti. Počkáme pár minut, aby se lidé mohli poskládat najít si své dokumenty.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 která se bude zabývat úpravou pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. Děkuji. Ráda bych začala eh, s tímto velice zajímavým a eh, velice kontroverzním tématem a přejdu eh, k maďarštině. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jedná se o velice malou změnu v legislativě. Je to opravdu drobná změna a přesto jsme měli na toto téma neuvěřitelné diskuze. A proč tomu tak je? Všichni totiž vyjadřovali různé myšlenky ohledně této malé změny. Takže nastala drobná změna, nicméně bude mít velký dopad na život eh, pracovníků, eh, kteří vykonávají mobilní činnosti v silniční dopravě. A proto jsme měli tak významnou diskuzi na toto téma. Je... Jedná se tedy o pracovníky, kteří vykonávají mobilní činnost v silniční dopravě a specificky se jedná o tři hodiny. Nemůžeme mluvit pouze tedy o odpočinkové době, o době řízení, ale musíme to napojit také na otázky bezpečnosti silničního provozu. Já bych vám chtěla říci, že tato legislativní změna nebude mít žádný dopad na bezpečnost silničního provozu pokud budete chtít hovořit o bezpečnosti silničního provozu, pak o tom musíte hovořit v souvislosti s jinou legislativou. Zde hovoříme pouze o pracovnících, kteří vykonávají mobilní činnost. Máme zde text z roku 2002, tam se hovoří o bezpečnosti silničního provozu pak máme text 561, tam se hovoří také o bezpečnosti. A 1071, to je další text, který hovoří o bezpečnosti silničního provozu. Všechny tyto texty, o kterých jsem se zmínila, specifikují podmínky, které musí být naplněny ze strany eh, nákladních automobilů a dalších vozidel, které eh, se chtějí účastnit eh, silničního provozu. Takže je nutné zapomenout na tuto otázku a zasadit ji do úplně jiného rámce. Co se týče sociálního dumpingu, to je opět jiná otázka a tato otázka opět by měla být pojednávána v jiném rámci. Nechtěla bych, aby kolegové se domnívali, že jsem pro sociální dumping. Není tomu tak, ale sociální dumping musí být zmiňován eh, v souvislosti s jiným textem a nikoli s tímto textem. Takže to byl úvod. A nyní se podíváme na náš text. Měli jsme několik ostatně velmi zajímavých diskuzí k tomuto textu a já jsem se vždy snažila o kompromis. Ráda bych eh, vás seznámila s kompromisy, které podle mého názoru jsou proveditelné. Jednak je tady otázka nepravých, eh, samostatně výdělečně činných řidičů. Jak jsem vám už řekla eh, minule, budu to znovu opakovat, takzvaní nepraví vydělečně činní řidiči, to není pouze otázka pracovníků mobilní činnosti. Najdeme totiž ve všech možných ekonomických eh, odvětvích. A já bych vás chtěla požádat, abyste změnili úvodní ustanovení. Byla bych ráda, kdyby se tam uvedlo, že fenomen nepravých vydělečně eh, činných osob se dotýká několika odvětví. Je několik zemí, kde daňová legislativa je natolik účinná, že tam nevzniká prostor pro tyto nepravé SVOČ. Měli bychom se tady podívat na to, jaké možnosti tady jsou, abychom eliminovali eh, tyto nepravé SVOČ. A znovu zdůrazňuji, že tento fenomén není specifický pro pracovníky, kteří vykonávají mobilní činnosti v silniční dopravě. Existuje to ve všech odvětvích ekonomiky. Pak tady máme další problém, který se týká vozidel. Je to do, jedná se o vozidla do 3,5 ton, tun, eh, protože do této velikosti se nemusí naplňovat technické předpoklady. Ale není to tak úplně pravda. Všichni ti, kteří tady jsou, vědí, že směrnice o pracovní době se týká také řidičů, kteří tedy řídí vozidla, která mají méně než 3,5 tuny. Máme také legislativy, které se týkají všech typů vozidel. Existují některé legislativní texty, které se týkají pouze tedy eh, těžších vozidel, tedy na 3,5 tun, ale máme dosti legislativních textů, které vlastně pokrývají všechna možná vozidla. Máme tedy také určité texty, které se vztahují tedy na vozidla pod 3,5 tuny. Já bych se ráda dotázala komise, jaké případné rozdíly zde existují mezi členskými státy z hlediska vozidel do nebo nad 3,5 eh, tuny. Také bych se chtěla zmínit o specifickém problému, který se týká směrnice 561. Tam hovoříme o digitálních tachometrech. A tam je například rozdíl mezi vozidly do 3,5 a vozidly nad 3,5 tuny. Následující otázka se týká toho, zda působnost tohoto textu pokryje SVOČ plus nepravé SVOČ a jak budeme postupovat v tomto případě. Pokud chcete vědět, jak se na to dívám já a jaká je moje filozofie, tak ta je následující. V zemích, kde existují podmínky pro regulaci této situace je možné aplikovat směrnici, která se týká SVOČ. Ale myslím si, že by nebylo dobré toto aplikovat na celé komunitární úrovni. Také bych chtěla zopakovat něco, co jsem vám již uvedla dříve. Vzhledem k tomu, že Charta základních práv je součástí Lisabonské smlouvy, tak e, to znamená, že můžeme stanovit určitý strop ohledně počtu pracovních hodin pro zaměstnance, ale nemůžeme definovat takovýto strop pro SVOČ. To by bylo kontraproduktivní protože v takovém případě eh, by se to těžko realizovalo. Mnoho kolegů uvedlo, že směrnice, která se týká zákazu kouření, je tak trochu podobná, ale myslím si, že tady není možná paralela mezi mobilními pracovníky a otázkou eh, kouření. To je opravdu trochu jiný příběh. Doufám, že vše, co jsem uvedla, bude akceptovatelné pro kolegy, že budou akceptovat kompromisy, které jsem vypracovala a doufám, že tak se nám podaří dosáhnout našeho cíle a že budeme moci vypracovat text, který bude akceptovatelný pro všechny. A ještě by bylo vhodné pohovořit o takzvané noční práci. Já si myslím, že nejchytřejší řešení této problematiky by spočívalo v tom, eh, že by každý členský stát mohl definovat to, co označujeme pojmem noční práce. Včera na výboru dopravy nám někdo řekl, že slunce nezapadá ve stejnou hodinu ve Finsku a ve Španělsku. A pokud někdo chce večeřet v Portugalsku, nebo pokud někdo chce večeřet v Maďarsku, tak je to vždy v jinou hodinu. V Portugalsku, když se večeří v půl desáté, je to úplně normální, ale v půl desáté v Maďarsku se už nenavečeříte. Takže naše tradice jsou různé, realita je různá a proto musíme poskytnout členským státům možnost definovat období, které kvalifikujeme jako noční. Pokud bychom měli provést změny z tohoto hlediska, pak by to bylo zcela logické a normální. Co se týče kontroly a monitorování, tady myslím, že jsme našli velice vhodné řešení a příslušné klauzule, které jsem vám navrhla. Mám jednu prozbu. Byla bych ráda, kdybyste nám pomohli zachovat vyváženost tohoto textu. Pokud SVOČ budou ponecháni v této směrnici a pokud kontroly se budou týkat pouze 4 SVOČ, tak to bude mít náklady, které budou vyšší než náklady, na dopravu parlamentu do Bruselu a do Štrasburku. Myslím si, že to opravdu není eh, proporcionální, není to uměrné. Buďme realisté a doufám, že se nám podaří akceptovat tento text. Vím, že určité věci by se mohly upřesnit, zlepšit v tomto textu já sama budu požadovat některé změny. Dostala jsem stanovisko ze strany britské vlády a v tomto stanovisku hm, jsem objevila hm, mnoho věcí a také to pro mě eh, bylo přínosné v tom, že jsem si uvědomila, že situace ve Spojeném království nebyla tak úplně jednoznačná. Někteří kolegové říkali, že tato legislativa by měla být používána také v rámci SVOČ, ale e, toto stanovisko britské vlády nám ukázalo, že tomu tak není. Takže situace se mění, dostávám průběžně informace, ale doufám, že v konečném efektu se nám podaří se dohodnout a teď očekávám stanoviska ze strany kolegů. Eh, Děkuji, pan Serkis. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych říct eh, kolegyním a kolegům hned z kraje, že nejsme jako Adam a Eva na eh, počátku stvoření světa. Eh, toto je zpráva, která musí vzít na vědomí existence existenci světa, eh, který tady již byl předtím, než byla stvořena. Eh, takže Stephen Hughes eh, předložil parlamentu několik zpráv a také se zúčastnil diskuze na směrnici v roce 2002. Pan Hughes je nemocný a já ho tady zastupuji. Eh, chci zopakovat pár věcí, abych přesvědčil paní Bauer o opodstatněnosti jedné důležité otázky. Paní Bauer nám tady řekla, že se pokusila dospět k nějakému kompromisnímu textu a já si myslím, že zpráva, která tady před námi leží, není eh, vůbec kompromisem. Ba co více, je to pravý opak kompromisu. Je to prostě opak toho, co řekla frakce paní Bauerové eh, v okamžiku, kdy jsme o tom začali diskutovat. Komise se snaží změnit, aktualizovat směrnici z roku 2002. Do té směrnice byly zapracováni eh, osoby samostatně výdělečné činné a teď se z toho zase snažíme vyjmout, pokud tedy eh, šlo o to aktualizovat směrnici 2002 Eh, tak eh, si musíme uvědomit, že jsme prostě všichni, téměř všichni byli pro eh, to začlenění SVOČ do směrnice, kromě dvou zemí, Finska a té mojí. Ale byla pro i komise. Takže jak se ten koncensus zrodil v roce 2002? Inu, zrodil se proto, že tady byly zodpovězeny určité otázky, které jsme položili. Otázka pracovní doby řidičů se vztahuje k bezpečnosti, jak jejich vlastní, tak bezpečnosti občanů. A my jsme, paní Bauer, dospěli k závěru, jak kolegové z vaší frakce, tak my, že je třeba vzít v úvahu bezpečnost řidičů, která nespočívá pouze v určitém počtu hodin za volantem. E, pokud řidič provede určité e, pracovní úkony fyzické předtím, než nastoupí za volant, tak už je částečně unavený. A Prostě tady je třeba se řídit selským rozumem a paní Bauer nám říká, že není o čem diskutovat, že by se neměly diskutovat otázky týkající se bezpečnosti na silnicích. Paní Bauer také nechce hovořit o sociálním dumpingu a my přece všichni víme, že pokud tady nebude legislativa, tak některé země jsou e, schopny se dát cestou nekalé konkurence, protože jejich požadavky jsou nižší než požadavky v jiných zemích e, paní Bauer a komise, protože paní Bauer vlastně přebírá to, co e, komise řekla, neměly by tam být začleněny SVOČ, neměly by tam figurovat. Otázka těch nepravých SVOče se také samozřejmě týká eh, dalších výborů, výborů, které se zabývají daňovými otázkami, konkurenceschopností, ale my tady máme hovořit o bezpečnosti, o bezpečnosti občanů. E, tyto osoby samostatně výdělečně činné e, řídí e, nákladní vozy, řídí kamiony a představují případné nebezpečí. Vy tady nechcete hovořit o nekalé konkurenci mezi zeměmi. Říkáte, že by se nemělo mluvit o OSVČ. Já myslím, že to je chybné. Socialistická frakce se bude držet svého konsensu a své argumentace v tom smyslu, že celý objem té e, pracovní doby, která zahrnuje fyzickou práci, by měl být e, vzat v úvahu a předložíme pozměňovací návrhy ke zprávě paní Bauer, abychom tady e, nechali žít ten kompromis z roku 2002 který potvrdila i, eh, potvrdil i Evropský soud. Ten, kdo eh, řídí kamion, ať už je to OSVČ nebo ne, pokud je unavený, představuje nebezpečí pro sebe samotného i pro své okolí. Takže tady prostě je třeba vidět, vidět věci tak, jak jsou. My se držíme svého stanoviska a Budeme se tedy snažit eh, věci udržet v tomto směru, eh, tak jak to bylo v roce 2002. A budeme hovořit o nezávislých, o těch falešných či zdánlivých nezávislých a není možno tam do této skupiny, do této kategorie zařadit naprosto všechny předložíme pozměňovací návrhy. Ale, paní Bauer, konsensus byl jiný a vznikl v roce 2002. My tady máme hovořit o bezpečnosti, o bezpečnosti řidičů, o bezpečnosti občanů, takže budeme se držet naší našeho stanoviska, které bylo také stanoviskem pana Hughese, které bylo stanoviskem e, dalších frakcí, EPP a dalších a také Evropské komise. A pokud e, to tedy vyhrajeme, tak předložíme obrovskou sérii pozměňovacích návrhů, tak, aby se do té kategorie OSVČ nena, e, nezařadili naprosto všichni protože to teda ne. Děkuji mnohokrát. Já se omlouvám eh, u zpravodajky, protože jsem byla nepřítomna částečně, když prezentovala zprávu paní Šreter a pak eh, paní Figueredo. Paní Šreda, máte slova. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Co se mě týče, já bych vám chtěla sdělit, co mi předala stínová zpravodajka paní Tunen, která nemůže zde být přítomna. Takže jejich, jejím jménem bych chtěla říci, že ona se domnívá, že paní Bauer se opravdu snažila dospět k určitému koncensu v této zprávě ale stanovisko, které je ve zprávě, nemůže být podpořeno ze strany zelených. Takže eh, podle nás eh, to není skutečné stanovisko konsensu. Jsou tady určité body, které můžeme podpořit ve vaší zprávě, to znamená vzdáváte se definice, to si myslíme, že je správné, bylo by to velmi obtížné a vytvořilo by to spíše více nejistoty, kdybychom zde zadali definici, ale jsou tam jiné body, které nepodporujeme. A to je ta situace, kde se ona snaží vyjmout SVČ. Jsme v obtížné situaci, protože tady máme osoby, které jsou eh, chráněny a teď je vyjmeme z této ochrany. Takže parlament cíleně sníží tuto ochranu. A já si myslím, že to se nám nepodaří prodat u nás, protože nejde o ochranu těch, kteří řídí, jde o ochranu všech, kteří jsou na silnici, to znamená chodci, děti, cyklisté, lidé, kteří jezdí řádně na dálnici. Všechny tyto osoby jsou ohroženy. A tato ochrana bude snížena. Takže my toto nemůžeme podpořit a také jednoznačné, že tady jsou některé ekonomické argumenty, které hovoří proti. A sice jedná se o mm, férovou hospodářskou soutěž. A z tohoto důvodu my nemůžeme tento návrh podpořit. Ten argument nákladů nepovažuji za dostatečně relevantní. Samozřejmě, teď bychom si mohli říci, vznikne nejistota, více rizik. Pokud to vztáhneme vlastně na počet tak v konečném efektu by to mohlo být nákladnější, ale já bych popravdě řečeno spíš dávala přednost, abychom investovali na, do ochrany účastníků silničního provozu. To, co řekl pan Serkas, eh, je pravda, že tady byl velký konsenzus parlamentu ohledně eh, vypracování této směrnice, proto také byla vytvořena. Já eh, v tu dobu jsem vlastně byla účastna těchto jednotlivých stádií a musím říci, že jsme se tím zabývali velice dlouho. Bylo spousta diskuzí a také vlastně z toho vyplynula povaha této směrnice ve smyslu přechodového období. Samozřejmě tento, tato přechodová doba eh, souvisí také s členskými státy, které se měly přizpůsobit. ale byla tady jednota, že zde musí být poctivá soutěž a že všichni řidiči musí být součástí této směrnice. Tady byla jednota ohledně toho a proto myslím, že by nebylo správné, abychom se vzdali tohoto jednotného názoru. To se nám nepodaří navenek eh, správně vykomunikovat. Děkuji mnohokrát paní Figueiredo a pak eh, pan Tomas Mann. Obrigada, senhora Presidente. Eh, é verdade que nós estamos a debater este tema há muito tempo Eh, e também é verdade que eh, a única eh, diretiva. Pravda, že hovoříme o této otázce už opravdu hodně dlouho, o této směrnici, která tehdy představovala v roce 2002 opravdu skutečný konsensus. A aby by bylo možné dospět k takovému to velkému konsensu, tak bylo tehdy zapotřebí prostě přijmout eh, rozličné eh, časové lhuty, aby byly, bylo možno začlenit eh, všechny možné kategorie pracovníků, včetně samostatně výdělečně činných osob. Já osobně jsem se také účastnila té práci a práce na té zprávě. Byl to skutečný konsensus v některých zemích eh, nás žádali o trochu více času, především kolem těch samostatně výdělečně činných osob. A v roce 2009 eh, teď tedy máme takovouto situaci. Není přijatelné, aby Evropská komise chtěla věci modifikovat, eh, věci, které již byly předmětem E, určitého řešení a jsou tedy vyřešeny se souhlasem všech. Zdá se, že tady vznikají určité výrazné tlaky v současné době, že tady působí e, některé tlaky konkrétně ve frakci EPP, ale nejenom tam, i jinde. Takže teď jde proto e, o to, abychom se zabývali eh, nebo některé strany se snaží zabývat se těmi výklady, naprosto nepřijatelnými výklady ze strany dopravců. A příliš mnoho významu se klade právě eh, těm ekonomickým, finančním aspektům silniční dopravy. A to je velmi negativní Eh, je to na úkor směrnice, je to na úkor eh, cestujících, je to na úkor eh, všech účastníků dopravy. A celá oblast bezpečnosti silniční dopravy je takto spochybněna. Všichni přece víme, že když jsme unavení, tak řídíme jednoduše hůř. Paní Bauer zřejmě se tady pokouší eh, být eh, mluvčím některých eh, názorových trendů. A po určitou dobu se tyto zájmy nevyjadřovaly, ale teď se přechází do útoku. A pak je tady otázka těch zdánlivých ostatně výdělečně činných osob. Ale pozor, nemyslíme eh, přece jenom na daňové implikace, ale také a především na bezpečnost provozu. Jde o to zachovat eh, vyvážený text. Pokud chceme dosáhnout tohoto cíle, tak to znamená zachovat směrnici takovou, jaká je, přesně v tom stavu aniž bychom eh, tady začínali s jakousi deregulací toho, co dosud je předmětem regulace. Náš kolega Serkas eh, přichází s nějakými jinými argumenty, ale věci musí být jasně řečeny. Máme tady lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů a co se mě týče, je třeba udělat jednu věc. Nechat směrnici takovou, jaká je, e, která by měla ponechat tedy všechny e, dopravce bez autonomních. Pan Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že paní Bauer se snažila vytvořit určitý základ pro konsensus. Ta diskuze ukazuje, že konsensus není tak jednoduchý. Pan Cerkas velice dobře poukázal na to, že tady byla určitá většina, dosti těsná a je obtížné najít určitou vyváženou pozici, kterou bychom všichni akceptovali. Paní Figueiredo řekla, že je tady už určitá minulost této tematiky a co se týče paní Schroeder, tak ta tomu říká ne. Já osobně jsem také se účastnil tohoto procesu Eh, kde jsme skutečně viděli, že jsou tady určité snahy po manipulaci. Měli jsme eh, tachometr, ten vlastně byl tady zaveden proto, aby byly přesné kontroly ohledně doby, to znamená, kdy se řídí, kdy se musí dodržovat doba odpočinku, aby prostě eh, nedocházelo k té unavě. Co se týče té férové soutěže, o tom se také tady často hovořilo. Samozřejmě, že já jsem měl příležitost eh, se podívat na tři velké podniky. Jeden velký podnik, který pracoval také s agenturními pracovníky, potom eh, malý nebo střední eh, podnik kde byli zaměstnanci, kteří řádně pracovali. A potom to byl podnik, který jsem navštívil jenom jednou a už nikdy ho nenavštívím, protože tam opravdu se nic nedodržovalo. Takže to musíme také vidět. Je to prostě určitá realita, která tady je. A dochází tady k nebezpečí zkreslování této reality. Máme tady určité smlouvy, některé podniky se podbízejí, ta situace je dosti dramatická. A u toho podniku, který už nechci navštívit, tak tam jsem opravdu neměl dojem, že ty řidiči mohou zodpovědně tam pracovat, protože neustále se na nich požadovali dodatečné výkony eh, a jakmile by protestovali, tak by byli eh, vyloučeni nebo prostě propuštěni. Ta situace je obtížná. Takže musíme těm SVČ dát eh, možnost, aby mohli samostatně rozhodovat. Já jsem eh, díky bohu zažil také podniky, které mají jasnou strukturu, eh, kde eh, pracovníci byli odpovědní, byl tam řádný rámec a pravidla. Takže musíme se pokusit orientovat se podle těchto podniků, to je velmi důležité. Samozřejmě všechno je to otázka bezpečnosti. Jakmile je zde unava, je tam nebezpečí nejenom pro ty, co jsou za volantem, ale pro všechny ostatní, kterých se to dotýká. Uh, protože pak už eh, řidič nemá dostatečnou kontrolu nad svým řízením. Takže myslím si, že paní Bauer správně hovořila o, té, o tom pozměňovacím návrhu 12 ohledně definice. Eh, co to je takzvané SVČ? Samozřejmě komise jako to chtěla škrtnout, ale já si myslím, že tady byla eh, učiněna určitá pozice, která je důležitá. My potřebujeme jasnou definici. To si myslím, že je dobré. Pak mám problém s šestkou, s šestým návrhem, kde se říká, že eh, vlastně by se to mělo eh, týkat vozidel do 3,5 tun. To jsou ty služební vozidla například, které rozvážejí pizzu. Takže jde o to, zda opravdu zde můžeme provádět tyto kontroly. Když jsem si vyslechl tyto návrhy, tak jsem si říkal, jak bychom toto mohli všechno zdůvodnit. Proto mám tady velký otázník ohledně této diferenciace, proto by to paní Bauer mohla eh, vysvětlit. Pak tady mám návrh číslo 13. Tam je také určitý problém. Tam se říká v té formulaci, že členské státy jsou povinni nepraktikovat diskriminační kontrolu. Co to znamená? To znamená, že nechceme už kontrolovat všechny členské státy nebo všechny typy vozidel. Co to znamená tato nediskriminace? Pokud by to znamenalo, že vlastně výjmeme některé branže nebo některé regiony nebo členské státy, to by bylo velice špatné. Takže toto by se mělo vyjasnit a byl bych rád, kdybych k tomu dostal ještě informaci. Pokud se má konat kontrola, tak musí být přesná musí být vykonána, musí zde být, zde být stejné zachová, stejné, mm, stejný přístup. Není možné, aby tady byl určitý bonus pro malou zemi a malus pro velkou zemi. Myslím si, že tohle si vyžaduje ještě určité upřesnění a informace. Děkuji. Paní Marie Martin a pak další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že několik lidí zde dnes řeklo, že musíme přinést určitý kompromisní text. A domnívám se, že paní Bauerová se o to snažila. Vrátím se k tomu ještě za chvilku. Když jsem si postupně poslu- vyslechla tuto diskusi, tak se ptám, zda je vůbec nějaký kompromis, kompromis možný. Zde se snažíme změnit směrnici z roku 2002, která obsahovala doložku o skončení platnosti a tím pádem je nutné provést revizi. Vím, že kolegové socialisté se ptají, proč to chceme měnit. E, odpověď je taková, že dochází ke změnám, také komise provedla nové posouzení a velice často poté, co jde k určitému posouzení, tak e, je nutné provést změnu. Takže já si myslím, že zde dnes je oprávněný důvod e, toto přeskoumat. Vypadá to, že mnoho lidí se zajímá o otázku bezpečnosti provozu. Nikdo však nepřinesl žádné důkazy, které by ukázaly, že eh, řidiči, kteří jsou eh, samostatně výdělečně činní, představují větší riziko než eh, zaměstnanci. Myslím, že zde nejsou žádné důkazy, žádné informace, které by toto prokázaly. A pokud se podíváme do dokumentu komise, tak zde se eh, říká také, že když eh, vidíme nějaké informace o dopravních nehodách, tak tam se nerozlišuje, zda to byly tedy OSVČ nebo zaměstnanci. A také, nech, také chci ještě citovat z dokumentu. Říká se, že je nutné brát na vědomí, že únava může pocházet z, z nadměrné pracovní doby, ale že tam jsou ještě další faktory, které mohou únavu zapříčinit. Vyslechla jsem si pozorně pana Sarkose, který hovoří o tom, že je nutné brát v úvahu velké množství práce. Můžeme tak, takto říci, že jakýkoliv pracovník, který je zaměstnanec, Eh, nemůže eh, pracovat třeba na vedlejší úvazek v nějaké jiné eh, firmě, ale to není pravda. Tito lidé také mohou mít nějaké další práce, třeba mohou pracovat u svého bratra právě unavení, třeba kvůli tomu, že mají ještě nějaké práce navíc. Obávám se, že to zní trošku zvláštně, zvláštně ale pro mě je to tak, že pokud řekneme, že Eh, OSVČ musí spadat do té směrnice, tak to znamená, že pokud někdo zaparkuje auto, přijde domů a podívá se na počítač, jaký má program na zítra, tak by eh, někdo se musel podívat, zda ti lidé v tomto okamžiku kontrolují svůj program na druhý den, nebo zda pouze se dívají eh, na internet. Čili je zde mnoho věcí, které by se pak musely brát v úvahu pro ty kontroly. Vím, že se zde přemýšlíte o otázkách, které se týkají bezpečnosti, ale chci zdůraznit, že nejsou žádné důkazy, které by říkaly, že to souvisí. A já bych ty důkazy ráda viděla. Za druhé, ještě co se týče OSVČ, tak eh, chci hovořit o tom, když chceme dosáhnout kompromisu. Myslím, že i kdybychom vyřešili tu otázku o SVČ, a to je třeba vyřešit, možná ještě lépe, než jak se o to snažíme teď. Ale i pokud bychom tu otázku vyřešili, tak pokud máte skutečně obavy o bezpečnost, tak je otázkou, jak najít kompromis. A ještě mám poslední komentář. Lidé, kteří jsou OSVČ, kteří jsou opravdu praví OSVČ, tak by byli asi šokováni představou, že Evropský parlament by rád reguloval jejich pracovní dobu za těchto podmínek. Myslím si, že to je příliš mnoho, eh, že je těžké po nich mm, požadovat tyto mm, pravidla, když nemáme žádné důkazy. Děkuji. Děkuji. Pan, děkuji pan Sergio Koferaty a pan Cabernoch následně. Děkuji. Já jsem také poslouchal s velkou pozorností všechny eh, tyto příspěvky a především to, co řekla paní Bauer, upřímně řečeno, ten její příspěvek mi nepřipadá jako referenční rámec, který by nám umožnil dospět ke kompromisu. Pokud bychom měli jít logicky jejím směrem, tak bychom si mohli klást otázku, proč vlastně nějakou směrnici vůbec mít. Pokud máme mít směrnici, tak ta směrnice musí e, sledovat jakési cíle a cestu k jejich e, řešení. Takže poslyšme tak asi jako co je nejdůležitější. Otázka bezpečnosti. Tady zaznělo plno věcí kolem bezpečnosti a víme, jak na to nahlížejí e, lidé, kteří jsou tedy zaměstnanci a e, ti OSVČ. Nehovoříme pouze o bezpečnosti občanů, kteří mohou být zraněni nebo, nebo dokonce snad zabiti, ale mluvíme také o pracovnicích, o těch, kteří vozí, eh, kteří řídí eh, kamiony, eh, kteří pokud nejsou v dobré formě, riskují své životy a životy druhých. Jak tedy nejlépe tuhle práci učinit. Potřebujeme mít k dispozici určité nástroje, určité možnosti, které z technologického hlediska představují nástroje a možnosti účinné. A pak také potřebujeme mít korektní podmínky. Podle mého názoru je problém bezpečnosti především problémem, který existuje, protože tady jsou ty podmínky negativní a právě v těchto negativních podmínkách mají ti dotyční vykonávat svou práci. Ty zdroje mohou být dva naprosto odlišné, oddělené. Nejprve je to počet pracovních eh, hodin, hodin hodin v práci. To je problém. A podmínky práce, pracovní podmínky určitě eh, naše, eh, protože z těch hodin máme hodně, nejsou ale asi tak strašné jako podmínky řidičů. Takže eh, podívejme se na to empiricky, podívejme se na to, jak se s námi, jak to s námi zamává, když máme příliš velkou pracovní zátěž, jak eh, prostě jde naše eh, efektivita dolů a tak dále. Eh, pak jsou tady prostě také otázky intenzity práce, protože někdy, i když nějaká činnost netrvá dlouho, tak ze své podstaty znamená, že lidé prostě ztrácejí pozornost a tak dále. Pracovat v kanceláři opravdu není to samé, jako někde pracovat u vysokých pecí. My eh, jistě eh, pro zjednodušující příklady, ale říkám to všechno proto, že bezpečnost je součást celé řady prvků, které se nacházejí v tom, co tvoří práci eh, řidičů eh, oni musí nakládat, pak řídit a pak jsou tady ty pracovní podmínky, podmínky, v jakých eh, tu práci vykonávají. Takže jsou unaveni dvojnásobně. Dám takový banální příklad. Pokud se nacházíte v nějakém neodhlučněném prostoru, tak pracujete v nějakých podmínkách, pokud pracujete v eh, podmínkách eh, jiných, kdy máte té kinka eh, plně, plně zavřená, kdy jste odhlučeni, tak je to zase něco úplně jiného. A pak je tady ještě otázka práv. Ta směrnice má zaručovat určitá práva. Čí práva? Práva všech zúčastněných. Eh, chodce, který jde eh, podél eh, toho kamionu či přechází ulici, práva dalších řidičů v jiných vozidlech a pak samozřejmě práva pracujících a pak práva podniků, protože o těch je také třeba hovořit. U těch pracujících. Tito pracující musí mít možnost pracovat ve skutečně dobrých podmínkách a bez dumpingu No, kdyby tady existoval eh, dumping, tak by bylo obtížnější práci najít a eh, odměna by byla vlastně definována ne kvalitou práce, ale konkurencí někoho jiného, který by byl připraven eh, přijmout podmínky, který by ten první odmítal. Takže a proč bychom tedy měli diskutovat o nějaké modifikaci směrnice? Já si myslím, že ta směrnice je zapotřebí a pokud vezmeme ty OSVČ a ty, a ty další a podniky, eh, to zdůraznuju, protože opravdu musíme chránit všechny. A pokud si uvědomíme, jaké mají potřeby ti a druzí, tak je pravdou, že ti nepraví eh, samostatně výděleční představují problém, ale eh, legislativou to tak úplně nevyřešíme. Musíme definovat potřeby všech a zajistit eh, ochranu těchto potřeb všech. A OSVČ tady vznikly z určitých důvodů. Pokud všichni budou mít stejné povinnosti, no tak potom už tady vlastně nebudeme potřebovat eh, mít ty eh, falešné, nepravé OSVČ říkám, stejné podmínky pro všechny a zaručit je, abychom se vyhnuli eh, těm nedostatkům, těm hrozbám. Jinak eh, budeme moci neustále pokračovat cestou definice různých podmínek a to bude jenom penalizovat všechny zúčastněné, včetně podniku. Děkuji pan Cabrnoch a pak eh, paní Pascal Bruny. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, já bych chtěl nejprve poděkovat paní poslankyni Bauer za její práci, kterou odvedla při přípravě téhle, prá- téhle zprávy za to, že se do této práce pustila s velkou odvahou a s velkou poctivostí. Všichni víme, že konsenzus téhle oblasti je mimořádně obtížný, ne-li nemožný. Nakonec dobrým příkladem je směrnice o regulaci pracovní doby, kterou jsme projednávali v minulých letech, kde jsme konsenzus nenašli a směrnice spadla pod stůl. Jsem přesvědčen a velice podporuji paní Bauer v tom, že nalézt správné řešení je důležitější, než vytvořit kompromis za každou cenu. A my se možná na správnosti toho řešení dokážeme shodnout a možná ne. Hodně se tady kritizuje, že by měla být směrnice změněna. Já bych chtěl říci, že uznat vlastní chybu je výsadou moudrých. Komise posoudila situaci, zhodnotila vývoj v této oblasti přiznala chybu a usiluje o to tuto chybu napravit a proto do parlamentu předkládá takový návrh, který máme před sebou. Podle mého názoru se vznáší velký otazník vůbec nad celou směrnicí a již jeden mých předřečníků řekl, že by bylo možné zvážit, zda vůbec taková směrnice je potřebná. Ona totiž směšuje dvě témata, která spolu ale opravdu nijak nesouvisí. Jedno téma je regulace pracovní doby pracovníků a druhé téma je bezpečnost dopravy. A to spolu, prosím, nesouvisí, buď obě ta témata jsou důležitá. Co se týče tématu osob samostatně výdělečně činných a falešných osob samostatně výdělečně činných, je to téma jistě důležité, ale rozhodně není omezeno pouze na oblast dopravy. To je téma, které je třeba řešit obecně, bez souvislosti s tím, jestli se týká řidičů, nebo číšníků, nebo učitelů, nebo ošetřovatelů. To je téma obecné a s dopravou, prosím, vůbec nesouvisí. Stejně tak s pracovní dobou zaměstnanců vůbec nesouvisí bezpečnost silničního provozu. Jestli do vás na neštěstí narazí auto, je úplně jedno, jestli bylo řízeno zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou, anebo osobou soukromou. Je to úplně jedno. Kdybychom dotáhli do důsledku úvahy o tom, že ten, kdo několik hodin pracoval, už nemůže řídit, tak potom musíme sdělit všem občanům Evropské unie, že nemohou jet z práce domů autem, protože všichni pracovali 8 nebo více hodin a tedy by podle této logiky nebyli způsobili řídit motorové vozidlo. A proto, podle mého názoru, takové argumenty jsou liché a falešné. A já zcela podporuji a celá ICR e stanovisko paní Bauer. Děkuju. Výborně. Děkujeme za toto retorické cvičení a na řadě je paní Pascal Bruny a pak pan Hendl. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poblahopřát Edit, protože musím říct, že asi projevila opravdu hodně odvahy, když se zabývala tímto tématem, i když eh, eh, nemohu jednoznačně eh, souhlasit s jejím textem. Vím na druhou stranu, že je obrovsky obtížné řešit problém osob samostatně výdělečně činných a to věci jsou velmi, velmi komplikované. Měli bychom se eh, zabývat bezpečnostní práce a také nekalou konkurencí. Eh, Začlenění osob samostatně výdělečně činných, to pro mě není problém, pro nás to problém opravdu není, ale je obtížné vypočítat jejich eh, pracovní čas. Můžeme možná víc systému a minima, takže e, spočítat čas, kdy jsou za volantem, potom k tomu připočítat dobu, kdy nakládají a vyklídají a u toho administrativního, u těch administrativních úkonů prostě něco připojíme podle e, určitého e, zvážení. Tady s tím nevidím takový problém. Já jsem s velkou pozorností vyslechla, eh, teda přečetla pozměňovací návrhy. Myslím, že tady můžou být určité kompromisy, například pozměňovací návrh číslo 5. Tady se říká, že toto ustanovení by nemělo předjímat eh, možnost pro členské státy aplikovat stávající směrnici. To znamená, že u nás, například ve Francii, bychom mohli říct, že pro ty OSVČ ty nám, ti nám prostě poskytnou e, informace o e, e, pracovní době, ale pokud budou belgičané, dejme tomu původem, tak jak to budeme kontrolovat? Pokud z toho e, vyčleníme takzvané nepravé OSVČ, tak jak to budeme dělat? E, ten dotyčný prostě projíždí Francii, e, my ho zastavíme a jak, jak dlouho nám bude trvat, než zjistíme, zdali je či není nepravý OSVČ. To se prostě nedá pro provádět. Takže já se omlouvám, ale opravdu nemohu jít eh, cestou této zprávy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Cabrnoch ještě eh, požádal o slovo, takže máte slovo. Dovolte mi, abych se ve vší úctě ohradil proti vašemu komentáři ve smyslu retorických cvičení. Moje názory vychází z konzultací s ministrem dopravy mé země, se svazem dopravy v mé zemi, se sociálními partnery, a zastojí za nimi voliči mé země. Já si prosím, abychom takové osobní komentáře nepoužívali. Děkuji vám. Je prends acte de votre rappel au règlement et je vous... Euh, to beru na vědomí. Skutečně to beru plně eh, na vědomí. Já se snažím předsedat eh, zcela objektivně, ale čas od času prostě eh, se neubráním určité politické reakci eh, a hovořila jsem opravdu svým osobním jménem a ne jménem předsedkyně tohoto výboru a vy máte naprostou pravdu, když na to upozorňujete. A slovo má teď pan Hendl a potom pan Ori. Eh, jedná se také o připomenutí jednotlivého řádu, pane Sarkasy, ne? Dobře, budete mít, budete mít slovo. E, až na závěr, protože už žádáte o slovo po druhé a v tomto směru budu neoblomná. Pan Hendl protože teď, kdybych vám dala slovo, tak bych byla e, označena za neobjektivní a bylo by to zcela neproduktivní. Takže pan Hendl a pak pan Ory, prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, jistě vás nepřekvapí, když ve své argument, argumentaci budu podporovat to, co řekla paní Figueiredo, paní Schroeter a pan Čerkas. Já bych chtěl uvést eh, dva argumenty z této diskuze. Jeden argument se týká pana Mana a druhý argument paní Arky. Ale nejdříve bych chtěl výslovně říci, že co se týče těchto změn, tak jsou zde dvě věci, které musíme ocenit. Jednak otázka, že ve skutečnosti je zde opravdu snaha definovat takzvané eh, SVČ, OSVČ a nepravé OSVČ. Samozřejmě to neposlouží eh, tomuto, této zprávě z hlediska složitosti. Samozřejmě, jak při normální kontrole silničního provozu průměrně nadaný policista může mm, zkontrolovat eh, situaci. Já jsem se eh, touto zprávou deset let vlastně zabýval. A jak může takovýto policista oddělit takzvaného nepravého SVČ a pravou os SVČ? To nepůjde. Nebude to možné. Samozřejmě, že eh, se musíme snažit zajistit právo, ale pokud to eh, nejde, tak eh, si musíme uvědomit a připustit, že toto se těžko bude kontrolovat. Je to nekontrolovatelné. Druhá připomínka se týká pana kolegy Mana. Tady je podstatný rozdíl mezi tím, zda eh, dochází k nekalé konkurenci, protože je tam mzdový dumping a nedodržují se pravidla a policie a ostatní instituce, celnice a i mezinárodní organizace se to snaží nějakým způsobem eh, přehlížet. Ale jde tady o to, jakým způsobem zde pracovat s takzvanou nekalou konkurencí právě na případě těch eh, OSVČ pravých a nepravých. Tady opravdu existují různé situace a myslím si, že není smyslem, abychom zde zajistili úplně stejné podmínky. Třetí připomínka k panu Manovi. Něco se tu opravdu změnilo. Ustanovení, která byla vypracována tímto parlamentem dříve, se eh, vztahovala také na vozidla, mm, která byla do tří a půl tun, ale nyní se jeví jako zastaralá. Máme eh, na dálnicích vozidla, eh, která často eh, překračují rychlost a bylo by samozřejmě obtížné nějakým způsobem diferencovat podle tohoto parametru. A to je to, co zde uváděla paní Bauer. Takže situace se opravdu měnila a proto musíme měnit i směrnici. To je částečně pravda. Dnes je mnohem známější díky eh, různým eh, průzkumům, že dlouhá pracovní doba může být škodlivá. A v tomto případě se to netýká pouze těch, kteří dále pracují, ale také ostatních, kterých, s kterými to souvisí. Tady správně zaznělo, že je úplně jedno, jestli eh, ten řidič je OSVČ nebo jestli je soukromým řidičem a způsobí tedy velké škody. Samozřejmě je zde rozdíl, pokud zde eh, nějaký Evropský parlament desátou hodinu své práce vypráví nějaké mm, nesprávné věci, tak to je něco jiného, než když řidič je opravdu unaven a způsobí chybu v řízení. Paní kolegyně Harky nemá pravdu, když říká, že se mnohé nezměnilo. Já se obávám, že to, co zde máme v parlamentu, pokrývá jenom část podmínek silničního provozu. Jde o to, jaké záměry tady má komise v posledních letech. Máme tady ustanovení ohledně pracovní doby, které by měly navýšit ochranu pracovníků z hlediska zdraví. A proto také došlo k směrnici o pracovní době, která se přepracovává. V tomto směru se nic nezměnilo. Parlament chce zajistit e, toto právo na ochranu, chceme zajistit stejné podmínky hospodářské soutěže a to se musí velice kvalifikovaně vyargumentovat. Děkuji, pane Handel, pan Čabaori a pak paní Elizabeth Mora. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl vyjádřit některé obecné připomínky a omezím eh, tyto poznámky na některé obecné eh, poznámky. Diskuze, kterou vedeme ohledně nepravých OSVČ a pravých OSVČ je nesprávná. Tento problém se musí vyřešit, ale problém se neomezuje na řidiče. Týká se to pořádkových sil, novinářů, eh, kteří se nacházejí i v budovách Evropského parlamentu. Mohl bych vám eh, vyčíslit desítky profesí, kde existují nepravé OSVČ. Samozřejmě, že to nezlepšuje podmínky bezpečnosti. Jde o to, aby se využívalo některých daňových eh, ustanovení. Je zde snaha profitovat z některých výhod. To jsou důvody, proč se lidé stávají těmi takzvaně nepravými OSVČ. Tyto osoby eh, chtějí skutečné nezávislé, nezávislí pracovníci chtějí podnikat, zatímco nepravé OSVČ nemají tuto možnost. Chtěl bych hovořit také o precedentu. V oblasti, kde máme pravidla, která souvisejí s nebezpečím, máme eh, tachografy, máme pravidla ohledně hodin řízení, hodin odpočinku. Já si myslím, že v těchto konkrétních případech, pokud rozšíříme působnost na eh, všechny ty, kteří jsou za volantem, eh, to by skutečně nemohlo vyústit nějaký mm, konkrétní proces, protože Eh, ti nepraví OSVČ by pak eh, měli být vnímány jako zaměstnanci. A třetí argument, myslím, že bychom neměli přehnaně regulovat. Jsme již eh, kritizovány za přehnanou regulaci a mm, těžko někdy vysvětlujeme veřejnosti, Eh, jakým způsobem pracujeme v parlamentu. Myslím si, že bychom neměli přijímat legislativu, která by se nedala eh, v praxi uplatňovat a žádný členský stát by nedodržoval tuto legislativu a byly by pak zahajovány postupy eh, žaloby. A to jenom proto, že přijímáme pravidla, která se nedají uplatnit Ať už je to e, z důvodu dobré nebo špatné vůle, ale protože pracujeme, dejme tomu, 15 hodin denně, abychom přijali tato pravidla. V každém případě musíme zajistit právní jistotu. Myslím si, že pan Hendl má pravdu, když řekl, že pokud budeme pokračovat na této cestě, tak e, i doba práce poslanců parlamentu bude upravena teď si dovolím já okomentovat tuto věc. Pan Sabrnoch tady není, takže mohu eh, takto eh, hovořit a chtěla bych apelovat na určitou konzistentnost. Nejdříve bude ale hovořit paní Mora a pak nestraně tedy dám ještě slovo panu Cerkasovi. Paní Moren, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych se chtěla připojit tomu, co uvedla Pascal Gruny na adresu Edity Bauer, protože paní Bauer měla tu odvahu eh, vrátit se k této tematice v této zprávě. To opravdu nebyl takzvaně dárek a myslím, že nás nebylo mnoho, kdo eh, chtělo zpracovávat toto téma. Takže především bych jí chtěla poděkovat, protože to nebyla jednoduchá záležitost. A vrátila bych se k tomu, co bylo uvedeno před chvílí. Někteří řečníci naznačovali, že v EPPP docházelo k neakceptovatelným tlakům. Já bych chtěla říct, že mm, nepodporuji některá doporučení paní Bauer a pak to vysvětlím, ale v žádném případě nedocházelo k nátlakům a měli jsme naprostou svobodu pro vyjadřování našich rozdílů. Takže na adresu těch, kteří zde naznačovali, že v EPP docházelo k neakceptovatelným tlakům, tak na adresu těchto lidí říkám, ne, tak tomu nebylo. Nicméně, já bych chtěla zdůraznit první bod. Pocházím z regionu, kde neustále se hromadí nákladní automobily. Jsou to nákladní automobily, které zajišťují přepravu na dlouhé vzdálenosti. A v tomto regionu jsme zaznamenali velice závažné nehody, o, o kterých se často psalo a byly také předmětem různých eh, soudních sporů. Naše obyvatelstvo v tomto regionu je nesmírně citlivé na legislativní rozhodnutí, které eh, můžeme přijmout v rámci jednotlivých typů vozidel. A také je velice citlivé na to, co rozhodneme ve prospěch eh, zvýšené bezpečnosti silničního provozu. A ve chvíli, kdy diskutujeme o této zprávě, eh, nemohu mm, opomenout eh, význam národních politik, které by měly podporovat bezpečnost silniční dopravy. Před chvílí zde jeden předřečník uvedl, že i soukromé osoby mohou eh, spáchat nehody po své práci. A je to pravda. Je to přesně v ten moment, kdy se lidé vrací z práce, kdy jsou nejbliže svým domovům, kdy dochází k největšímu počtu nehod. Je to tedy skutečné téma, které se dotýká bezpečnosti silničního provozu. A nákladní automobily na dlouhé vzdálenosti nemohou se vymykat z tohoto pravidla. Navíc i soukromé vozy se pohybují na stejných tazích a velice často mm, řidiči se zabývají jinými věcmi než řízením. Tento týden, a bylo to také v novinách, na dálnici mm, za rychlosti 130 km za hodinu došlo k výměně řidičů. Přibližovali se, eh, přibližovala se policie a zaznamenala, že došlo k výměně řidičů za této rychlosti, takže já opravdu nemohu obhajovat stanoviska, která by mohla nějakým způsobem spochybnit eh, nezbytno zajistit bezpečnost silničního provozu. Dále bych chtěla zdůraznit, že my všichni se zde snažíme vybudovat sociální Evropu. A vracet se k, k textu, který vlastně měl své počátky roku 2002, a opět jsme se k němu eh, vrátili v březnu 2009. A pokud by zde nedošlo tedy k eh, dohodě, by znamenalo by to, že bychom veškerou tuto práci eh, uvedli v ní več. Já bych byla ráda, aby pracovní doba, a na toto téma byly důležité diskuze, aby pracovní doba, bezpečnost a zdraví pracovníků na svých pracovištích a boj proti sociálnímu dumpingu se staly naší buzolou, naším kompasem. Třetí problém je ekonomické povahy. Samozřejmě, že můžeme pouze podporovat ustanovení komise, která chtějí um, odradit od nekalé soutěže. A tato ustanovení zatím nejsou konsensuální. Mám velkou úctu k tomuto sektoru mm, řidičů. Také si vážím odborů, s kterými jsme se setkali v naší pracovní skupině, kde spolupracujeme s Alessandrem. A v této souvislosti chci říci, že moje stanovisko bude odlišné od stanoviska této zprávy. Jsou zde body, Eh, s kterými se nemůžeme stotožnit. A co se týče kontroly, já patřím ke kontrolnímu orgánu a vím, že kontrola je velmi obtížná. Pascal Gorini to uvedla. Je obtížné kontrolovat tyto řidiče eh, z hlediska vozidel pod 3,5 tuny. Hovořili jste například o vozidlech, které rozvážejí pizzu nebo eh, například kempingové vozy patří také eh, do eh, této kategorie, kam až tedy postoupíme. Myslím si, že by bylo vhodné se vrátit k hlavnímu poslání naše, naší politické práce obecně a práce tohoto výboru specificky. Děkuji, paní Morá. V rámci výkonu kontroly na úrovni Evropského parlamentu tedy předávám ještě slovo panu Cerkasovi. El Chtěl bych pouze něco vyjasnit. Někteří naši kolegové si to možná nepřečetli dostatečně pozorně. Zde hovoříme o době, kterou využívají OSVČ pro administrativní úkoly. Někdo zde namítal, že těžko můžeme eh, kontrolovat, eh, co ti lidé dělají doma, ale směrnice se soustředí na fyzickou práci, na tu nakládku a vykládku, nehovoří o administrativní práci. Už nemáte slovo, protože jste znovu otevřel rozpravu. Ne, to je přece jasná skutečnost. Ne každý vykládá náklady i skutečnosti určitým způsobem. Paní Marky, pan Ori a kde to všechno skončí. Všichni znovu začnou eh, a uh, překládat svou vizi eh, skutečnosti. A já vám také řeknu, jaká je moje vize skutečnosti. Dám si slovo. Ne, pane Ori, pozor, Já chci jen říct, že se chci vzít eh, slovo ohledně otázky postupu. Máme ještě trochu času a možná, že bychom měli také vyslechnout zástupce Evropské komise. Mohlo by to být eh, užitečné vědět, jaké mají stanovisko. No, děkuji za to, že mi radíte. Ještě jsem chtěla položit jednu otázku paní zpravodajce a pak eh, dát slovo komisi a položit jí přímou otázku, což nikdo z předchozích řečníků neučinil. Takže nejprve paní zpravodajce bych chtěla položit následující dotaz. Nevím, jestli eh, se jí v tom podaří v těch všech interpelacích eh, zorientovat se, ale jak se do její zprávy promítá duch a litera e, právního stanoviska, které jsme dostali 30. listopadu loňského roku, když jsme interpelovali naší právní službu ohledně vstupu v platnost e, té směrnice e, z roku 2002, konkrétně odstavce 9. Myslím si, že to byla jasná pozice právního právní služby a že by také měla vstoupit do dynamiky této zprávy. Já si dovolím nezdílet některé ta stanoviska, která tady zazněla. Já přeji naší zpravodajce to úplně nejlepší, ale eh, kdybych jsme se nechtěli dát eh, do této nové eh, práce, tak by bylo bývalo stačilo se omezit na zprávu paní Bauer ve své stávající verzi. Každopádně já tady konstatuji, že odcházející komisař během léta interpelován určitým počtem zástupců e, z tohoto sektoru otevřel e, určitý prostor pro nové jednání kolem textu a právě proto jsme v situaci, v jaké se nacházíme. A to mě vede k tomu, že se tedy obracím k ředitelu, k řediteli eh, z Evropské komise, který je mezi námi včera se španělským předsednictvím a s komisí eh, proběhlo setkání ohledně stavu legislativních postupů a já jsem interpelovala přímo komisi, eh, zdali tedy byl, bylo stanovisko nového komisaře, který se ještě neujal své funkce, již promítnuto, podobně jako je tomu v případě pana Tajányho a jeho nástupce a zatím jsem odpověď nedostala, takže e, mám prostě pocit, že e, komise a její e, složky mají vlastní představu o tom, jak budou informovat nové komisaře, zdali on se již vyslovil či nikoliv k této věci, to nevíme a právě Eh, to bychom měli možná alespoň tušit, abychom se ve své práci mohli pustit dál. Aby tedy výbor, jak pan Ory také navrhuje, mohl hrát aktivnější roli. Paní eh, eh, zpravodajko, i já se ptám vás, zdali nemáte nějakou konkrétní otázku ke komisi. Každopádně vám dám slovo, abyste mohla uzavřít naší rozpravu, ale ještě dřív, než se obrátím ke komisi, se ptám, zdali je tady nějaký bod, ke kterému se vy sama chcete eh, vyjádřit a zeptat se komise. Není tomu tak? Dobře, takže dám slovo panu Pasquarelimu který je tady jménem generálního ředitelství TREN a potom paní zpravodajka uzavře naší rozpravu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si poznamenal dobře vaši otázku a myslím, že k ní také budu moci dát odpověď, ale upřímně řečeno, činím tak eh, ne zcela snadno, eh, ne zcela klidně ve chvíli, kdy komisař ještě oficiálně se funkce neujal. Dobře. Vy dobře víte, eh, k jaké politické eh, frakci eh, on náleží a mm, nepochybně vám řekl určitý počet určitý, určité věci během slyšení. Ta, ty věci se dostaly samozřejmě i dál a i když se konkrétně této eh, vaší dnešní otázky nedotkl, tak asi eh, tušíte, jakým směrem půjde. Já si jenom eh, s dovolením přeju, abyste na mě netlačili. Já tady musím přece jenom respektovat určité postupy a těžko mohu formulovat stanovisko komisaře, který ještě nebyl oficiálně uveden do funkce. Já tomu rozumím budoucí stanovisko budoucího komisaře je jedna věc, ale stanovisko komise k této celé problematice, to by pro nás mohlo být také užitečné. No a přesně to jsem měl v úmyslu teď poskytnout. A když dovolíte, tak budu eh, pokračovat v dalším komunitárním jazyku, kterým je angličtina. Já chápu, že tato rozprava eh, vlastně nechává tady vzniknout celé řadě významných otázek. My to zcela dobře chápeme a chtěl bych výbor upozornit na velmi praktický problém, kterému dnes čelíme. Jedná se o skutečnost, že ta pravidla, která máme k dispozici teď, nebyla e, správně vykládána a implementována a prosazována v členských státech. A to e, vedlo a vede k fenoménu takzvaných eh, falešných osob eh, samostatně výdělečně eh, činných. Někdo to tady řekl, jak tomu je. Je to sociálního hlediska negativní situace, my bychom ji měli napravit, měli bychom se vyhýbat vykořišťování, využívání Eh, lidí, eh, lidmi, kteří vlastně využívají těch drobných nedostatků a těch eh, chyb a e, nedokonalostí ve výkladu stávajících pravidel. Tady e, jsou věci, které jsou předmětem někdy určitých e, zmatků a nejasností, jak v tomto výboru, tak jinde. Hlavní činnost řidičů, ať už jsou zaměstnáni či samostatně výdělečně činní, je řídit vozidlo. A tyto věci, tato pracovní doba je předmětem samostatného E, právního textu. Tam se hovoří minimálně o, 45, o minimálně 45 hodinách řízení vozidla týdně. A to se týká jak zaměstnaných, tak OSVČ. A těchto 45 hodin týdně je registrováno právě na tom takzvaném kolečku a to se všechno předkládá k monitorování e, inspektorům práce, policii a dalším orgánům podle procedury, která je jasně stanovena. Tato kontrola v zásadě kon- funguje velmi či relativně dobře. Každé dva roky komise přichází s zprávou, která to, tento po- dojem potvrzuje. A směrnice, o které dnes tady vy hovoříte, se týká pracovní doby eh, řidičů, která vlastně doplňuje ta základní pravidla a hovoří o minimálně 48 hodinách týdně. Takže my tady hovoříme o eh, pravidlech pro tři eh, hodiny navíc oproti těm 45. A co to jsou ty tři hodiny navíc? Nakládání, vykládání, kontrola vozidla, Eh, údržba a ty konkrétní administrativní, eh, eh, administrativní úkony spojené se specifickými dodávkami. Protože z toho je tedy Eh, administrativní činnost eh, těch OSVČ vyčleněna a nevím, jak by to mu mělo být jinak, protože to se prostě dělá eh, doma, u počítače, v kuchyni a tak dále, to se těžko kontroluje. Takže ty tři hodiny navíc mohou být registrovány také na tom kolečku. A zaměstnaní řidiči to prostě činí ve vlastním zájmu a eh, to kolečko je vlastně aktivováno automaticky, jakmile se eh, ten kamion začne eh, pohybovat. Pokud se nepohybuje, pokud stojí, pokud je zrovna um, prováděna nakládka či vykládka, či pokud se meje a tak dále, tak to je něco jiného. To je prostě ta další práce, ty tři hodiny. A tam musí řidič šáhnout na tlačítko. A zaměstnaný řidič, zaměstnaný pracovník tak činí ve vlastní zájmu, protože jeho e, plat závisí na těch hodinách odpracovaných, zatímco OSVČ ten je na tom jinak a je obrovsky obtížné zajistit kontrolu, aby ti e, osoby, ty osoby samostatně výdělečně činné ten knoflík stiskly na ty tři hodiny. A to je ten hlavní problém, Eh, pro implementaci pravidel ohledně pracovního času pro OSVČ. To se prostě nekontroluje snadno. Eh, takže my jsme se snažili proti tomuhle bojovat tím, že jsme si řekli, že OSVČ, skuteční OSVČ, si zorganizují práci tak, jak, eh, učiní, jak uznají za vhodné v té obecné směrnici. A ti falešní, nepraví OSVČ prostě musí vlastně vyjasnit, zdali jsou e, zaměstnanci. A pokud se nám toto podařilo, tak jsme vlastně vyřešili ten hlavní problém. Takže my e, podporujeme eh, podporu paní Bauer pro mm, právu této komise a eh, pro striktní definici těch osob samostatně výdělečně činných v té kategorii řidičů. Pokud bude něco takového implementováno, a to samozřejmě také závisí na transpozici legislativy a její prosazování v členských státech, tak ten hlavní problém, který tady existuje prakticky, Není to nějaká zásadní věc, eh, další, eh, pan Kaferáty a další se o tom zmínili, by byl vyřešen. A já bych chtěl poslankyním a poslancům eh, říct ještě k té otázce bezpečnosti na silnicích. Já jsem za toto také zodpovědný v Evropské komisi a při přípravě tohoto legislativního nástroje jsme opravdu velmi, velmi důkladně prodiskutovali tuto otázku. Vzali jsme v potaz názory všech možných zúčastněných stran, včetně odborníků, včetně vědců a nedospěli jsme k konečnému závěru ohledně objemu odpovědnosti OSVČ eh, v otázkách eh, silniční bezpečnosti. To bezpečnost na silnicích je předmětem eh, zájmu všech. Eh, ten, to nebezpečí může vzniknout eh, z důvodu únavy, ale i z celé řady dalších důvodů a ne eh, zrovna nutně závisí na, na právním statutu či statutu formy zaměstnání toho dotyčného. Takže Teď jde o to, zdali rozšířit tato pravidla i na vozidla pod 3,5 tuny. Já bych tady chtěl říct, že eh, řidiči těchto vozidel už teď jsou předmětem té eh, obecné směrnice o pracovní době, protože nejsou pokryti eh, tou specifickou směrnicí o pracovní době v oblasti dopravy. Na ně se vztahuje ta obecná směrnice o pracovní době a podle těchto pravidel pouze E, zaměstnaní řidiči e, u vozidel pod 3,5 tuny, e, tedy jsou těmi, na které se směrnice vztahuje a ne ty, ty samostatně výdělečně činné osoby, které rozvážejí třeba pizzu. My se tímhle zabýváme, protože to je předmět vážných obav. My to celé studujeme a zadali jsme studii k této věci, a záleží na jejich výsledcích. Pokud nás to posune nějakým směrem, tak se tím směrem vydáme. Ale prostě nemůže mít, nemůžeme začlenit eh, ty řidiče eh, dodávek s picou do samostatného právního nástroje. Budeme to muset učinit průřezově. Takže závěrem. My jako komise podporujeme zprávu paní Bauer, hodně jí děkujeme za úsilí, které vyvinula. A chci říct, že aniž bychom tady e, se snažili dospět ke kompromisu, tak by to bylo opravdu, opravdu hodně obtížné, pokud bychom se nesnažili. Je tady způsob, jak kontrolovat ty tři hodiny navíc e, u OSVČ způsobem, který by neznamenal nějakou větší administrativní zátěž? Pokud ano, pokud by někdo s něčím takovým přišel, tak jsme připraveni o tom diskutovat, ale zatím jsme na nic takového nepřišli, ale možná, že tento výbor či členské státy najdou nějaký nástroj, jak kontrolovat eh, tuto otázku jak řešit tento problém. A pokud tedy e, zatím nic takového není k mání, tak se e, tím zabývat nechceme, nechceme do toho e, šahat a to, co navrhujeme, se nám jeví jako jediný praktický způsob k pozměňovacím návrhům paní Bauer. K číslu 9. Ona chce tady příspěvek sociálních partnerů. To už se ale děje, to už je požadavek té stávající směrnici. Je to v článku 13, kde jsou členské státy vyzvány, aby předkládali zprávy komisi a to jsou zprávy, které vlastně vyžadují i stanoviska e, zúčastněných stran. A jinak je všechny přijímáme a máme ještě jednu drobnou úpravu. Děkuji, pane řediteli. Budeme mít příležitost pokračovat v této diskuzi při příštím setkání. Paní Bauer, chce, nevím, jestli budete moci zareagovat na veškeré otázky, ale určitě na některé byste ráda odpověděla, takže vám dávám slovo, abyste uzavřela tuto etapu diskuze k vašemu návrhu. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én... Velice děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji. Já bych tedy začala vystoupení paní Martin, která řekla, že by bylo užitečné podívat se trochu také na záležitost dopadové studie. Podívat se na dopadovou studii, která byla realizována za účelem změny této směrnice. V této dopadové studii je stanoveno, že unava závisí nejenom na počtu hodin, ale také na kvalitě spánku, dále na konkrétním období průběhu dne, dále na rodinné situaci dané eh, osoby, mimo jiné. Jsem přesvědčena, že řidič, který se právě rozvádí, eh, je samozřejmě stejně unaven, jako například eh, řidič, který dvě hodiny vykládal nebo nakládal. Jde o to, zda se pustíme touto cestou, to znamená, zda budeme chtít kontrolovat mm, období odpočinku, tak, abychom zjistili, jakým způsobem probíhá tento odpočinek, zda budeme ověřovat, eh, zda se věnovali nějaké zábavě, dívali se na televizi nebo štípali dříví. Já si myslím, že toto je nerealizovatelné. Komise mm, se opírá také o statistické údaje, které ukazují, že únava je příčinou 0,6 eh, nehod. Bohužel toto číslo není rozepsáno, tedy a specifikováno podle toho, zda se jedná o zaměstnance nebo o SVČ. Myslím si, že vše je otázka přiměřenosti. Chtěla bych vám říci, že se nechci vyhýbat otázce bezpečnosti silničního provozu. Chci pouze eh, říci, že pokud rozšíříme působnost této směrnice na OSVČ, tak eh, to nebylo dobré řešení roku 2002 a nebude to dobré řešení ani nyní. Od roku 2002 došlo k velkému vývoji. Máme mnohem větší regulaci, máme směrnice, které regulují práci řidičů. Máme pě- e, směrnici 561 z roku 2006, takže Situace je odlišná, než byla v roce 2002, kdy jsme měli eh, dojem, že se můžeme pustit touto cestou. Já si myslím, že princip, eh, který jsme používali při rozhodování roku 2002, nebyl správný. Ve světle této diskuze mám dojem, že zde nemůžeme nastolit souvislost mezi sociálním dumpingem a dobou, kterou strávil, strávila OSVČ nakládáním nebo vykládáním. Já myslím, že tato směrnice se zabývá touto profesí, zatímco sociální dumping je mnohem širším fenoménem. Myslím si, že tady není kauzální tak úzké propojení mezi těmito dvěma e, faktory. Je pravděpodobné, a já si velice vážím pana Cerkase e, z hlediska jeho angažovanosti v otázkách pracovní doby, já nepochybuju o tom, že soudní dvůr přijal eh, ono rozhodnutí, o kterém eh, kolega hovořil. Nicméně si musíme uvědomit, že situace dnes je naprosto odlišná eh, v kategorii zaměstnanců a v kategorii OSVČ. Paní Bares, já jsem také viděla stanovisko právní služby. Eh, v tom stanovisku se popisuje současná situace. Eh, je tam eh, upřesněno, že jsou konkrétní ustanovení, která regulují také profesi nebo konání OSVČ a to chceme dnes změnit. A snažíme se vyřešit tu otázku, kterou zde nastolil pan Tomas Mann. Pane Mane, vy jste uvedl, že by nebylo eh, vhodné rozšířit působnost a používání těch digitálních zařízení také například na vozidla, která eh, rozvážejí pizzu. Eh, v tom s vámi souhlasím. Není na nás nebo na výboru, aby přesně stanovoval hranice nebo meze. Já jsem velice intenzivně diskutovala s jednotlivými kolegy, kteří se zabývají touto otázkou v rámci výboru pro dopravu. A rozhodli jsme se, že stanovíme hranici 2,8 tun, ale to je nemožné v, tomto, v této směrnici, protože veškerá evropská regulace používá tento, eh, ten, tento parametr 3,5 eh, tun a také v mezinárodních dohodách se používá tento parametr. Já vítám eh, to, co uvedl zástupce Evropské komise v tom smyslu, že řekl, že se provede studie. Souhlasím s touto myšlenkou. Bylo by vhodné vyhodnotit situaci a potřeby předchozím období jsme o tom diskutovali a několik osob hovořilo o nutnosti snížit eh, eh, tuto hranici 3,5, mm, ale to není možné v této, v této směrnici. No kolegů potvrdilo, že mm, silniční eh, doprava nebo přeprava je zajišťovaná často menšími vozidly výbor, který je odpovědný za dopravdu, by se tím měl zabývat. Co se týče zákazu eh, diskriminace, je nutné, aby všechny eh, podniky eh, byly součástí tohoto zákazu, to znamená velké, malé, střední. Myslím si, že toto ustanovení by se nemělo vztahovat na osoby samostatně výdělečně činné. Pan Hendl uvedl, že je nemožné provádět kontrolu v rámci běžných silničních kontrol. To je pravda, to není možné. Museli by to být eh, pracovní inspektoři, kteří by se zabývali kontrolou eh, tohoto aspektu. V rámci běžných silničních kontrol se může jenom ověřovat to, co je na digitálním zařízení. Zástupce Evropské komise domnívám se, dobře eh, upřesnil, co je kontrolovatelné a co nikoliv. To je tedy vše, co jsem chtěla uvést. A čekám na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji, paní zpravodajko. Takže pozměňovací návrhy musí být předloženy do 5. února do 12. 21. února budou eh, probrány a 4. března a výbor pro dopravu nám v únoru předá své stanovisko a budeme hlasovat 16. a 17. března. Naše příští zasedání se bude konat 22. února eh, pod, nebo v odpovědnosti paní Lin. Nevím, jestli byste teď měli stisknout to tlačítko na závěr vaší pracovní doby, ale já bych vám spíše navídla, abychom si připili skleničkou